Dear colleagues, we are starting Milí kolegové, zahájíme naše zasedání. Eh, budeme předsedat dnes v češtině, protože mým jazykem je čeština. Zasedání výboru průmyslu pro průmysl, energetiku, vědu a výzkum Omlouvám ještě jednou pana předsedu Rojla, protože ten se nemohl dostavit a bude na zítřejším zasedání. Předtím, než přejdeme k slyšení o průmyslové politice a následně eh, k rozpravě s paní komisařkou Connie Hedegaard, eh, musíme samozřejmě, tak jak je zvykem, vyřídit několik organizačních věcí. Nejprve změna pořadu jednání, protože došlo k některým změnám, hlavně pro zítřejší zasedání. Tedy zítra 9.11. od 9 hodin jako první bod byla naplánována rozprava s, koře, eh, s komisařem Tajánem, který se bohužel nemůže zúčastnit a tento bod je tedy zrušen, možná spíše odložen na některé z dalších zasedání. Návrh tedy je takový, že zítra ráno se začne body 13, je to zpráva paní Komy, a bodem 14, což je zpráva pana Wagnera, které byly původně naplánovány až po hlasování. Po hlasování bude následovat rozprava ke zprávě pana Remka. Pokud nejsou žádné námitky, případně změny, považoval bych tento návrh pořad, pořadu jednání za přijatý. K zápisu ze schůze dne 29. a 30. září také nebyly obdrženy žádné námitky, takže zápis také považuji za schválený. Tolik tedy k eh, nezbytným organizačním záležitostem a předám rád slovo k bodu dvě, tedy ke krátkému slyšení na téma nová integrovaná průmyslová politika pro Evropu a Slovo patří panu Langemu, který tuto, toto slyšení bude řídit a prvnímu samozřejmě také patří slovo. Pane Lange, mikrofon je váš. Děkuji vám, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové. My jsme dosáhli určité fáze, kdy představy o nové průmyslové politice v Evropě eh, začínají být eh, poněkud konkrétnější. A já si myslím, že tak je to správně, protože v posledních letech eh, průmyslová politika v Evropě byla poněkud zanedbávána a proto, když ji porovnáme s našimi konkurenty, Ehm, jsme se dostali do poněkud nevýhodné pozice a eh, také otázky kvalifikovaných pracovních míst v Evropě eh, musí být znovu eh, zařazeny na pořad jednání. Proto vítáme nový přístup k průmyslové politice, budeme o něm diskutovat a budeme se snažit eh, třeba se dohodnout na nové eh, strategii. Eh, máme velkou konkurenci v Brazílii, kde vznikla agentura pro průmyslový rozvoj. V Číně se pracuje na nových pětiletých plánech, zejména v oblasti high-tech průmyslu. Ve Spojených státech máme masivní, probíhají masivní investice do průmyslové výroby. Proto je tedy opravdu na čase, abychom se pustili do práce. Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, Eh, vy jste mm, viděli můj návrh zprávy. Eh, já jsem od vás dostal již i některé komentáře a eh, teď komise uveřejnila také sdělení k tomuto tématu, takže to všechno jsou naše vstupy pro nový pr- přístup k integrované průmyslové politice pro Evropu. Oba dva přístupy mají určité společné rysy a já si myslím, Um, že to, je, to jsou ty nosné prvky, ale také tady je pár, um, pár rozdílů. Budeme, eh, když budeme vycházet z integrovaného mm, přístupu, který eh, jak v komisi, mm, který v rámci komise schrnuje eh, veš, nejrůznější prvky evropské, evropské politiky se zaměřením na průmysl, průmyslovou politiku, to je jeden aspekt, ale kromě toho chceme také, aby eh, byla prověřena eh, legislativa z eh, tohoto hlediska, z hlediska lepší koordinace průmyslové politiky a možná by k tomu měla být zřízena pracovní skupina. Také bychom měli zvolit integraci mezi úrovní celoevropskou a úrovní jednotlivých členských států, protože pokud chceme pokročit ku předu, musíme samozřejmě eh, posílit spolupráci a koordinaci eh, s eh, členskými státy. A já si myslím, že je správné, když si budeme klást cíle a formulovat nároky, eh, prostřednictvím kterých tyto cíle budou prověřovány. Ve sdělení komise je to eh, obsaženo v závěru. Já bych si eh, to představoval poněkud explicitnější, abychom řekli, kam se chceme dostat pomocí jakých nástrojů a Eh, jak, jak kontrolovat eh, účinnost těchto nástrojů. Jasné je také to, že průmyslová politika musí být eh, součástí rozumné makroekonomické politiky. To jsme, o tom jsme doposud nějak intenzivně nediskutovali, ale na základě diskusí o paktu stability a růstu a na základě finanční a hospodářské krize je jasné, že průmyslová politika může mít šanci jedině tehdy, když je součástí rozumné makroekonomické politiky politiky a pokud eh, je vybavená rozumnými finančními zdroji. A pak teprve mohou být opatření účinná. Například je to politika v oblasti inovací, pak je to eh, posilování účinnosti, využívání zdrojů, pak je to posilování eh, přístupu k malým a středním podnikům, pak je to um, sektorální přístup a zaměření na vedoucí hlavní sektory eh, a trhy eh, Eh, určitě v některých oblastech budeme muset svůj eh, přístup poněkud vyostřit, lépe spolupracovat mezi parlamentem a komisí. A to se nám samozřejmě může podařit jedině tehdy, když eh, budeme zvát k diskusi s námi externí odborníky. A já jsem velmi rád, že dnes tady máme mezi sebou řadu renomovaných expertů, kteří nám poskytnou určité vstupy vstupy pro um, vytváření nové integrované průmyslové politiky. A tak by tomu mělo být i v budoucnosti. Já jsem uh, na to poukázal ve své zprávě, dokonce to vyžaduji, abychom vycházeli z principu partnerství zakotveného uh, na všech rovinách, tak abychom permanentně průmyslovou eh, byli zapojeni do rozvoje průmyslové politiky, abychom ji nedělali od zeleného stolu. Uh, možná, že ve sdělení komise by se toto vyjádřilo vyjádření směrem k partnerství, k principu partnerství mělo také posílit. Já jsem rád, že dnes můžeme zahájit konstruktivní partnerský dialog eh, pro novou integrovanou průmyslovou politiku. Eh, těším se na to, že na to propojení evropské roviny a roviny národní, eh, které je velice důležité. Jsem rád, že eh, tady máme eh, zástupce francouzského průmyslu, který explicitně se zaměří na naše téma z národního hlediska, ale a je to pan Jakob. Pane Jakobe, máte slovo, prosím. Vážený pane zpravodaji, vážení páni poslanci, milí kolegové, Chtěl bych vám srdečně poděkovat za to, že jste byli tak laskaví a pozvali mě na toto zasedání. Domnívám se totiž, že hlavním cílem průmyslové politiky, kterou zde vytváříme, se nachází v centru um, evropské ekonomiky. Vy v tomto výboru máte zvláštní úlohu, kterou musíte hrát. Vy totiž se sami nacházíte ve středu této problematiky. Já doufám, že nám pomůžete všem v Evropské unii pokročit dále. Dostat se dále, než je první krok, tedy sdělení komise. Již zde jsem ale, vážený pane zpravodaji, mohl konstatovat, že váš, vaše první práce si ubírá správným směrem. Možná bych se měl stručně zmínit, než přejdu přímo k tématu, o tom, že jsem zástupcem průmyslu ve Francii. To je něco originálního, mluví se zde přímo o ambasádorovi průmyslu. Možná, že jsem jedním z prvních takových ambasádorů. Já se pokusím vám vysvětlit, kdo jsem a proč jsem byl jmenován na tento post? Takže velice stručně. Jsem zástupcem průmyslu, pracuji v tomto sektoru již po bohužel více než 40 let. Řídil jsem a stále ještě řídím skupinu středně velkých podniků. Tato skupina je přítomná také na mezinárodním trhu v oblasti vybavení, mechanického vybavení. Také jsem byl poslancem ve francouzské poslanecké sněmovně a místo předsedou regionálního um, zasedání v Británii. Také jsem řídil uh, profesní združení ve Francii a díky tomu jsem uh, si vytvořil mnoho kontaktů po celé Evropě se zástupci průmyslu, ale také s jinými, s jinými politickými zástupci. Právě z tohoto důvodu jsem byl zvolen na tento post, tedy na post eh, velvyslance pro průmysl a došlo k tomu asi před třemi měsíci. Bylo to na návrh generálních stavů, které ve Francii proběhly na konci eh, minulého roku a na začátku tohoto roku. Tyto generální stavy došly k závěru, že je nutné vytvořit takovýto post a proto pan Estrozi, minister průmyslu, se rozhodl, že tento post bude vytvořen a jmenoval mě na něj. Jaké jsou mé ambice v této souvislosti? Já se snažím zjednodušit vztahy mezi podniky a politickými orgány. Dále se snažím vytvářet globální přístup k eh, různým otázkám, kterými se zabývají eh, francouzské orgány. Vy jistě víte, že my ve Francii se snažíme vytvořit průmyslovou politiku již po několik let. Snažíme se ji nyní provádět a možná, že máme i trochu náskok v porovnání s jinými evropskými zeměmi. Právě proto nás velice zajímá, co se na evropské úrovni děje. Také se snažím lépe koordinovat vnitrostátní a evropský přístup a právě z tohoto důvodu se samozřejmě nacházím také zde. Dále usiluji o rozvoj vztahů mezi soukromými aktéry ve Francii a soukromými aktéry v jiných evropských zemích a také veřejnými orgány, ať již francouzskými nebo evropskými. Vidíte tedy jistě, že mé pole působnosti je velice široké. Mým cílem dnes nebude představovat, představovat vám celkovou francouzskou vizi v oblasti průmyslové politiky. To by bylo velice náročné časově. Já se budu, budu soustředit na tři nebo čtyři body, které považujeme za velice důležité. První z těchto bodů spočívá v tom, že e, evropská průmyslová politika se musí rozhodně stát jednou z našich priorit. A to v příštích deseti letech. Tato snaha byla potvrzena. Nyní musíme přejít k něčemu konkrétnímu a také k něčemu efektivnímu. Integrovaná průmyslová politika je jedna z hlavních eh, sedmi klíčových strategií. Ovšem navzdory tomu, že byla potvrzena tato priorita, víme, že v, v Evropě jsou stále ještě političtí představitelé, kteří nejsou přesvědčeni o tom, že tato ambice je velice důležitá. A pro nás je velmi důležité, abychom pracovali na tom, jak je přesvědčit. Proč je nutné mít integrovanou průmyslovou strategii pro Evropskou unii? První z těchto důvodů, to jistě víte, a ví to také naši zástupci průmyslu, protože to zažívají na každodenně. Tedy ten důvod spočívá v tom, že se nemůžeme spokojit s tím, že přijímáme pasivně dopady eh, globalizace. Musíme jednat a musíme také ovlivňovat to, jak funguje tato globalizace. Pouze na evropské úrovni ovšem můžeme být úspěšní. Obchodní politika je jedna z výhradních kompetencí Evropské unie, neboť všechny evropské země svěřily Evropské unii tuto pravomoc. Naše podniky proto závisí ehm, v obchodním hledisku na multilaterálních a bilaterálních dohodách, které vyjedná Evropská komise. Já nemusím ani zdůrazňovat, jak důležité je, aby eh, v této souvislosti existovala evropská průmyslová politika. Za druhé, právní nařízení pro podniky často také funguje na evropské úrovni a dokonce bych řekl, že je stále častěji prováděno na této úrovni. Máme zde celou řadu právních předpisů, například v oblasti životního prostředí. To jsme viděli velice jasně za několik posledních let. Dále existují pravidla v oblasti Mm, hospodářské soutěže a také máme různá opatření týkající se vnitřního trhu. Všechny tyto kompetence náleží Evropské unii a z toho důvodu musí být velice pečlivě sledovány také v souvislosti s e, průmyslovou politikou. Pro mnohé z našich podniků je nejvýznamnější trh právě ten evropský. To zvláště platí pro malé a střední podniky, které se učí Eh, v Evropě fungovat také na jiných trzích, než je vnitrostátní trh. Právě proto musíme učinit vše proto, aby se to naše malé a střední podniky naučily a aby se později mohly dostat i na mimoevropské trhy. Máme zde ještě jeden velmi důležitý bod, o kterém se často mluví, ale bohužel nebylo příliš mnoho učiněno v této souvislosti. To se týká závislosti vnější konkurenceschopnosti na e, směném kurzu Společná měna způsobuje, že evropské orgány mají velkou zodpovědnost v této oblasti. Vývoj směných kurzů může podstatnou měrou změnit, případně i zrušit, zničit veškeré úsilí, které proběhlo. Tyto případy jsme zažili a stále ještě zažíváme. Také musím připomenout, že evropský průmysl představuje 34 milionů pracovních míst – pokud chceme tato pracovní místa nejenom zachovat, ale dokonce je rozvíjet, musíme mít pro evropskou průmyslovou politiku. Druhou významnou zprávu, kterou jsem vám chtěl sdělit, je to, že jsme velmi spokojeni s tím, že Evropská komise vydala svoje sdělení o integrované průmyslové politice. Myslíme si, že se jedná o první krok. Zároveň si ale myslíme, že nám ještě hodně zbývá, co bychom měli učinit e, pro zlepšení tohoto sdělení. Abychom mohli vytvořit novou integrovanou průmyslovou politiku pro Evropu, je nutné mobilizovat i jiné strategické iniciativy. Vy, pane zpravodaj, jste mluvil například o inovaci a měl jste pravdu. Toto je extrémně důležité. Zároveň ale musíme mluvit také o vnitřním trhu a o obchodu v souvislosti s konkurenceschopností průmyslu. To konkrétně znamená, že se nemůžeme spokojit s tím, že budeme považovat eh, průmyslovou politiku pouze v kontextu eh, kompetencí vašeho výboru. Ne, musíme mít eh, opravdu horizontální přístup k této otázce. A to Mm, za účelem vytvoření konkurenceschopného průmyslu. Nemůžeme také ignorovat velice důležité aspekty, které závisí na jiných generálních ředitelstvích komise a Evropské unie. Také musíme podporovat eh, odvětvovou, odvětvovou aplikaci těchto politik – Toto není dostatečně zdůrazněno ve sdělení komise. Je rozhodně nutné nalézt opatření, které nám umožní podpořit eh, naši špičkovou kvalitu průmyslu v celé řadě sektorů. Dále bych chtěl připomenout, že Eh, co se týče současného stavu sdělení, je jasné, že sdělení zatím neposkytuje žádné konkrétní návrhy. Vy v komisi jste se samozřejmě snažili a udělali jste velký kus práce, ale podle mého názoru ještě hodně zbývá. Nesmíme se spokojit s tím, mm, že pouze budeme vyslovovat slova. Je nutné, abychom podle mého názoru vytvořili mnohem global, globálnější přístup k této problematice. Pouze tak můžeme zajistit koherentnost a efektivnost průmyslové politiky jako celku. Takže odvětvový přístup, jak jsem se již zmiňoval, je nedostatečný. Komise navrhuje některé specifické iniciativy v daných sektorech, ale já si myslím, že my zde opravdu potřebujeme strategický způsob přemýšlení. Musíme identifikovat prioritní sektory, které nemohou být, a byla by chyba si to myslet, tvořeny pouze um, takzvanými odvětvími budoucnosti. Tato odvětví jsou samozřejmě důležitá, ale představují dnes pouze malou část e, eh, promyslu jako celku. Také je jasné, že si musíme snažit pomáhat v rozvoji současným odvětvím. Ty jsou sice staršího data, ale rozhodně nejsou překonány, naopak. Podívejme se například na odvětví, které já osobně znám velice dobře, a tedy odvětví uh, strojního inženýrství. Strojní inženýrství v Evropě je na prvním místě v celosvětovém měřítku. A uh, přestože je staršího data, je zároveň moderní. Musíme se tedy snažit přijímat různé prioritní opatření, které nám pomohou podpořit eh, toto odvětví a další podobné odvětví. Třetí věc, vnitřní politiky Evropy musí podporovat konkurenceschop našeho průmyslu. To je ve středu celého našeho zájmu. Vše musí směřovat ke konkurenceschopnosti našeho průmyslu. Samozřejmě musíme zároveň respektovat celou řadu podmínek. Jistě víte, o co se jedná a já se tomu nebudu podrobně věnovat. Vy v tomto parlamentu jste o tom hodně diskutovali. Každopádně my musíme podporovat konkurenceschopnost našeho průmyslu, neboť konkurenti jsou často velice pokročilí eh, ve srovnání s našimi podmínkami a s naším kontextem. Politika hospodářské soutěže musí být výhoda pro globalizaci a ne handicap. Toto je velice důležité. A nemůžeme říci, že tomu tak vždy v minulosti bylo. Ve sdělení komise se také neobjevují žádné doporučení v tomto smyslu. Musíme vzít v úvahu e, politiku, která existuje v e, mnohých třetích zemích e, na podporu průmyslu. Jedná se o něco, co v současné době není e, dostatečně diskutováno, nebo e, tomu tak není, jak by mělo být. Musíme tedy podporovat konkurenceschopnost našich podniků, jak eh, tvrdil také pan Barnier. Komise navrhuje, abychom zlepšili posuzování dopadů. To je samozřejmě pokrok. Stejně tak zákony v environmentální oblasti jsou také důležité v této souvislosti, protože mohou poškodit konkurenceschopnost podniků. To nemůžeme přehlížet. Otázka je, jak eh, se zachovat v kontextu těchto zákonů a jaký typ legislativy přijímat. Mimochodem, je velice zajímavé, že sdělení komise z 27. října se vůbec nezmiňuje o otázce eh, úniku uhlíku. Já si myslím, že toto je veliký nedostatek eh, daného sdělení a to by mělo být eh, nějak opraveno. Co se týče výzkumu a inovací, jedná se o téma, které bylo předmětem zvláštního sdělení, které bylo vydáno nedávno. Já se tomu nebudu věnovat, neboť nemám dostatek času, ale je jasné, že tato otázka je velice důležitá. Za asi 20 let se výdaje do vědy a výzkumu ve světě zdvojnásobily. Počet čínských patentů se čtyřnásobil za poslední desetiletí, takže zde opravdu čelíme velice důležité záležitosti. Mimochodem, myslím si, že vytvoření evropského trhu s patenty by bylo něco velmi pozitivního. Měli bychom to vzít v úvahu a snažit se e, takovýto systém patentu vytvořit co nejdříve. Co se týče klastrů, ty jsou také velmi důležité v kontextu průmyslové politiky v Evropě. Podle mého názoru a podle našeho názoru si zaslouží více než pouze strategii eh, do roku 2011. Bylo by nutné zabývat se tím, jak zjednodušit spolupráci a koordinaci mezi klastry navzájem. To stejné také platí pro zjednodušení financování. To je stále velmi důležitá otázka. Existují určité nástroje, komise zde některé z nich navrhuje. Francie by konkrétně byla ráda, kdybychom se zabývali tím, že v Evropě vytvoříme fond rizikového kapitálu, spíše než fond investičního kapitálu, neboť ten první z nich je rozhodně rizikovější a samozřejmě tedy přitahuje větší účast ze strany veřejnosti než eh, ten druhý typ fondů. Dámy a pánové, chtěl bych se také zmínit o vzájemnosti a vyváženosti ve vztazích. To by se, mělo, ty by se měly stát prioritou, prioritou eh, obchodní politiky Evropské unie. Co se týče obchodní politiky, rozvíjející se země nám jasně říkají, nám jasně popisují, jaké jsou jejich strategie růstu. Ty, mimo jiné, spočívají na netarifních překážkách a na diskriminaci. To velmi dobře víme. A mimochodem, komise to sděluje také ve svém sdělení. Ovšem je důležité, aby to, co jsme identifikovali, bylo později také prováděno a stalo se to e, realitou. To zatím ještě dnes neplatí. A i když dnes máme nějaké návrhy, často um, jsou potom prováděny velice neoperativně. Toto je velice důležitý bod, který naprosto a téměř výhradně spadá do kompetence Evropské unie. tyto návrhy bychom měli vzít v úvahu předtím, než vytvoříme eh, strategické cíle Evropské unie a předtím, než eh, budeme vytvářet nová obchodní partnerství. Nesmíme se spokojit se situací, která zde existovala před deseti lety. Věci se od té doby změnily a my již máme nové vztahy se zeměmi, se kterými se budeme snažit vytvářet eh, obchodní vztahy. Musíme přesně vědět, o co usilujeme a musíme brát v úvahu také novou situaci. V neposlední řadě musíme zlepšit naše nástroje pro obchodní obranu tak, aby byly účinnější. Konkrétně se to jedná způsobu hlasování o těchto eh, obchodních nástrojích. Musíme lépe komunikovat s podniky tak, aby mohli lépe využívat eh, postupů, A dále musíme mít možnost obrátit se na VTO, protože to je oprávněné. Takže, vážené dámy a pánové, vážený pane, komi- vážený pane zpravodaj, to bylo několik zamyšlení, které jsem vám chtěl sdělit. Samozřejmě na Francii můžete spolehat v tom, že bude podporovat vaše úsilí. Já osobně jako zástupce průmyslu eh, se tak budu snažit učinit co nejvíce. A pouze tak se budeme moci ubírat směrem k nové integrované politice, kterou potřebujeme. Děkuji. Herzlichen Dank. Děkuji vám. Takže eh, máme tady jakousi výzvu, abychom eh, jak si vyostřili svůj přístup. O tom budeme moci ještě diskutovat eh, později. Děkuji vám za vaši podporu. Eh, rád bych nyní udělal slovo druhému z našich odborníků z jedné nové eh, členské země. Ehm, je to mm, je to eh, referent, který se velmi dobře vyzná v oblasti malých a středních podniků. Je to pan Manolius z Rumunska, který k nám promluví za asociaci rumunských, e, rumunských podniků. Prosím, máte slovo. Domnule președinte, onorată asistență, domnilor și doamnelor deputați. Děkuji, pane předsedo, vážení hosté, vážení poslanci. Je mi velkou ctí, že se mohu zúčastnit tohoto slyšení na půdě vašeho výboru. E, možná, že se ptáte, e, proč jsem byl pozván právě já. E, k tomu bych řekl to, že já jsem Evropan, jsem Evropan z Rumunska, jsem inženýr, jsem profesor a mám také jsem eh, se podílel eh, na eh, budování průmyslu již za socialismu, ale snažil jsem se způsobit co nejméně škod. Každopádně nyní se zabývám organizací a řízením podniků já jsem si svou prezentaci připravil v PowerPointu, také ji dostanete ve výtisku. Eh, a rád bych vlastně ve své prezentaci představil pár takových myšlenek. Realita mm, vychází z nového modelu, závisí na novém modelu, který je pro nás relevantní a mm, který musí vycházet z vědeckého determinismu eh, Eh, máme tady eh, koncept eh, svobodné vůle. A já také chci zmínit ve své přednášce Santiago Calatrava. Já jsem byl šokován tím, co o čem se mluví v souvislosti s budoucností Evropy. Eh, má se vybudovat eh, nějaké eh, Já podporuji evropské, evropskou ekonomiku. Je důležité, abychom měli společnou evropskou ekonomiku, ale můžeme teďka si, dobře, nám se v Evropě líbí tak, jak to je, zůstaneme tady a uh, Musíme se ale vrátit k paradoxu, který stále ještě existuje, a sice to, co se stane v Evropě, když budeme v Číně vyrábět výrobky, které potom budou prodávány lidem nezaměstnaným v Evropě. Já si myslím, že v této souvislosti rozhodně musíme nalézt řešení, řešení na tento paradox. Někdo eh, v dějinách kdysi prohlásil, že nezávisí na tom, jaké barvy kočka je, důležité je, že umí lovit myši. Často probíhají debaty na politické úrovni, snažíme se zjistit, jaká je barva této kočky. Ovšem nesmíme zapomínat na to, že ta kočka umí lovit myši. Myslím si, že jeden z, eh, jsem jeden z mála přítomných lidí, který se účastnil eh, historického momentu, a sice nucené uh, deindustrializace. To je v mé PowerPointové prezentaci. Takže zmiňoval jsem se o deindustrializaci versus industrializace doprovázené službami. Tak se nazývá moje prezentace. Ovšem historická událost mě donutilo, donutila se po nějakou dobu účastnit plánované ekonomiky. Asi 20 nebo 30 let eh, docházelo k velice intenzivní industrializaci. Eh, s tím souvisela celá řada důsledků a vy můžete některé z nich vidět v mé PowerPointové prezentaci, tedy po té, co vám bude rozdána. Každopádně toto byla chyba. Celá řada zemí v Evropě udělala tuto chybu a tato chyba by měla být eh, popsána v různých hm, poučkách, které budou předány našim následovníkům, proto abychom tyto chyby neopakovali. Konkrétně se jedná o ztrátu eh, kontroly nad ekonomickou situací. Vážený pane Vážený eh, pan ministr to mimochodem zmiňoval přednedávnem. Ztráta kontroly nad ekonomickou situací v dané zemi může způsobit systém, který velice dobře známe. Tento systém se zakládá například na směně a mimo jiné také na černém trhu. V minulosti jsme takové plány zažili. A nyní se musíme snažit plánovat věci jinak. Tímto způsobem mohou mezi sebou evropské regiony lépe komunikovat na základě lepších informací a e, zvláště ověřených informací. V dějinách došlo k tomu, e, že nastal rok 1989. Po roce 1989 vznikl nový fenomén, který byl v protikladu s tím, který mu předcházel. To znamená tedy, že po nucené industrializaci docházelo k de- k deindustrializaci. Snažili jsme se průmysl co nejvíce potlačit, přecházeli jsme z plánované, eh, centrálně plánované ekonomiky na tržní ekonomiku. Eh, tržní ekonomika zde není velice dobře definována, ale já bych se k tomu chtěl stručně zmínit. Mimochodem, v dokumentech a strategiích, které budou v budoucnu existovat, musíme tuto definici přepracovat. Tato nová fáze, tedy fáze po roce 1989, představuje úpadek některých, úpadek, eh, některých aktivit. Týká se to například vnějšího obchodu, eh, služeb a eh, došlo také samozřejmě k snížení obchodní bilance státu. Pro jednu část Evropy se tento úpadek stal synonymem ekonomického chaosu. Přestože tento chaos měl přispět k vytváření kapitálu a zde se měl také díky historii možnost účastnit se této evoluce, tento kapitál vznikl a stále vzniká, ovšem vzniká na špatných základech. V tomto případě bychom také měli vzít v úvahu různé aspekty, eh, a sice v dokumentech, které budeme v budoucnu vytvářet. Dalším zajímavým aspektem je divoká privatizace. V tomto případě situaci dominovali byrokraté, snižovala se produktivita, snižovala se práce, vedení bylo velice slabé a docházelo ke ztrátě dynamiky. Ve své prezentaci se také zmiňuji o některých otázkách, na které bychom měli hledat odpovědi. A já se ve své prezentaci tyto odpovědi snažím také nabízet. Jedna ze zajímavých otázek je například to, jak vzniká soukromé vlastnictví a jak je chráněno soukromé vlastnictví. Také se musíme ptát, jak chráníme inovaci a jaké politiky nám mohou na pomoci zabránit podobným chybám, ke kterým došlo v minulosti. Dále se musíme ptát, jaké jsou inteligentní politiky normalizace a kam až může jít evropská normalizace. Jaké jsou efektivní zdroje v eh, oblasti ekonomiky, vzhledem k tomu, že nyní bojujeme o suroviny, o zdroje, musíme se ptát, jak učinit naši ekonomiku zelenější, ekologičtější a jak velká bezpečnost by měla panovat – v oblasti zprávy surovin nebo řízení surovin. Já jsem se snažil vytvořit ve své prezentaci diagram, ve kterém zmiňuji různé pozitivní prvky. Ty nám mohou na pomoci vytvářet dobrou e, průmyslovou politiku a já jsem proti ním postavil také negativní zkušenosti, které jsme zažili v minulosti. Abych to zjednodušil, bylo by nutné, abychom předefinovali aktivity veřejného sektoru. Bylo by důležité například podporovat eh, hrdost na národní úrovni. Tímto způsobem můžeme konsolidovat to, co již umíme dělat a v určitém smyslu e, musíme překonat toto přirovnání, o kterém se zde zmiňuji, tedy měli bychom přejít od boxu k baletu, jestli to tak můžu nazvat. Byl jsem velice aktivní v jedné velké organizaci a právě z tohoto důvodu mám specifické vidění věcí. To mi ale nebrání soustředit se na dialog v naší společnosti. Takže e, reindustrializace nemůže existovat bez intenzivního sociálního dialogu a právě proto si musíme mezi sebou vyměňovat osvědčené postupy. Vy, eh, významný element, který já považuji za velmi důležitý, je to, že bychom měli být eh, aktivnějšími a odvážnějšími podnikateli. Já jsem uh, zde zmínil to, co jsme dělali v Rumunsku a sice um, je to návod na to, jak být aktivnější. V mé prezentaci jsem zmiňoval některé prvky, které jsou přítomny již ve sdělení komise. Mimochodem chtěl bych poděkovat eh, zpravodaj za vypracování tohoto dokumentu. Jedná se o vytvoření integrované průmyslové politiky v Evropě, která se bude schopna poučit z chyb, ke kterým došlo v minulosti. To je velice pozitivní. Aby se nám to podařilo, musíme rozhodně vsadit na průmysl, který ale bude doprovázen celou řadou služeb a ty služby by také měly být účinné. Děkuji vám. Ganz herzlichen Dank, also eine Perspektive aus einem Děkuji vám, takže jsme si vyslechli příspěvek z perspektivy nové členské země a výzvu k tomu, aby naše opatření byla konzistentní. I o tom budeme mít příležitost diskutovat. Jako třetí eh, referent nyní dostane slovo pan Rainer Grieshammer z německého think tanku, z Eko institutu. A Eko institut před několika dny uh,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 dostal nejremo, nejrenomovanější ekologickou cenu v Evropě jako uznání za svou mnohaletou práci eh, pro eh, politiku. A mm, doufám, že i v eh, on, že pan Grieshammer nám přednese zajímavý mm, příspěvek pro naši pozdější diskusy. Děkuji vám za přivítání, vážený pane předsedo, vážení poslanci, vážení kolegové, kolegyně, poslanky předsedkyně. Eh, nové sdělení komise je velmi zajímavý dokument obsahující nový eh, přístup, eh, obsahuje celou řadu zajímavých jednotlivých prvků, obsahuje také integraci jednotlivých Mm, oblastí politiky. Eh, to je eh, velký pokrok a já se budu nyní zaměřovat spíše na komentáře a potřebu dalšího rozvoje, eh, tak jak jsem byl požádan. Především bych rád zmínil otázku, proč se ten dokument jmenuje Integrated Industrial Policy a ne Sustainable Industrial Policy. To je samozřejmě starý známý konflikt eh, nebo zdánlivý eh, konflikt mezi konkurenceschopností a trvalou udržitelností. A otázka je také, kde jsou tyto konflikty? Eh, v čem spočívá ten konflikt? Eh, je to něco, co v tom sdělení chybí? Chybí tady jasná analýza, kde si myslíme, že eh, trvá udržitelnost a konkurenceschopnost jsou ve vzájemném rozporu. To by mělo být jasně zdůrazněno a pojmenováno pravým jménem a mělo by zcela zřetelně být řečeno, kde v dosavadních oblastech politiky a průmyslové politiky, která ehm, byla provozována již v minulosti, kde eh, došlo k tomu, že nebyla trvale udržitelná. Ehm, mělo by bylo být dále zdůrazněno, eh, kdo jsou vítězové a kdo jsou poražení v průmyslové politice. A tato otázka by neměla být zaměňována s tradičním průmyslem a novým průmyslem. Eh, samozřejmě tradiční průmysl eh, se v mnoha oblastech eh, udrží bez jakékoliv změny a bude fungovat v mnoha oblastech rozumně dál. V jiných oblastech se zase průmysl změní. A je důležité uvědomit si a jasně říci, kde jsou, která průmyslová odvětví patří mezi ty poražené a která jsou vlastně nosnými oblastmi no, oblastmi průmyslovými do budoucnosti. Je žádoucí stanovit jasné cíle, jasně pojmenovat cíle a také eh, zavést odpovídající monitorování, sledování situace, eh, od samého začátku zřídit třeba task force, pracovní skupinu, která se bude cíleně věnovat podpoře tohoto eh, monitorování. To všechno jsou velmi dobré nápady. Ze sdělení komise hm, vyplývá celá řada důležitých aspektů, eh, které jsou zde zmíněny, ale podle našeho názoru tady chybí eh, určitý popis systému jako celku eh, a souhry jednotlivých rámcových podmínek za tím účelem, aby průmyslová politika mohla být úspěšná. Já vám uvedu praktický příklad. Za mnou e, vidíte e, tu krásnou obrazovku, na které mm, se promítá PowerPointová e, prezentace. Je to dobrá technologie, ale bohužel většina z vás, kteří sedí v tom sále vzadu, ji nemohou sledovat, protože ta obrazovka je příliš malá. A to je typický příklad toho, jak můžeme prezentovat technologie, technologii nebo zavést technologii, ale současně jí eh, nedat eh, potřebné rámcové podmínky, nedbat na rámcové podmínky. Tedy dobrá průmyslová politika potřebuje adekvátní eh, rámcové podmínky a potřebuje také celou řadu dalších prvků, které eh, podpoří inovaci. Eh, průmyslovou politiku musíme vidět jako systémovou inovaci, eh, která obsahuje celou řadu prvků, počínaje u cílů přes mm, tržní podmínky až po rám, rámcovou infrastrukturu, po technologie a produkty fakty, ale také je zde o, o sem spadá povědomí, uvědomělost a chování spotřebitelů. Eh, důležité je také, aby státní a evropské, státní a evropská um, průmyslová politika měla jasnou strategii, a jasné cíle do roku 2020 a do roku 2050. Možná, že bych rád zdůraznil ještě to, že mm, e, na nejrůznějších úrovních e, mus, že toto musí probíhat na nejrůznějších úrovních, jak na makroúrovni, což je v sdělení komise dobře eh, zmíněno, ale také na úrovni jednotlivých odvětví, což je ve sdělení komise pouze naznačeno. Máme k tomu jakýsi doprovodný dokument, working draft, ale v tom hlavním dokumentu to zmíněno dostatečně není. Ale dále musí být tyto aktivity, požadavky eh, adresovány na jednotlivé sektory a Mm, musíme mít nadsektorový přístup. A to je také něco, co v tom eh, sdělení komise není vůbec zmíněno. Dále musí být oslovena také mikroúroveň a spotřebitelé. Eh, co se týče rámcových podmínek, tam bych rád uvedl ještě jeden příklad. Eh, právě jsme v Německu v, na jedné, eh, v jednom malém univerzitním městě v Marburku eh, probíhá zajímavá debata, protože tam se městská rada rozhodla, že všechny nové budovy by měly být vybaveny termickým solárním zařízením. A je tady, vznikla z toho obrovská diskuse a mm, všichni odborníci vědí, že je to jedna z nejjednodušších a z, jeden z nejjednodušších a nejlevnějších kroků, jak přispět k ochraně životního prostředí, ale přesto uh, probíhá diskuse o tom, že je to vlastně ekodiktatura, uh, když se to takhle povinnost. A já bych řekl, ne, tohle to není ekodiktatura, to je průmyslová politika. Protože je to ekologické a je to i ekonomické. A je to dobré pro spotřebitele a vytváří to spoustu pracovních míst, zejména v malých a středních podnicích. Ale takovéto rámcové podmínky eh, musí právě být, eh, na ně se musí zaměřit eh, diskuse a to zesílenou měrou. Nyní bych přišel do druhé části svého příspěvku a zaměřil se na určité aspekty, které jsem seřadil podle mm, jednotlivých úrovní inovace. Prvním Mm, aspektem, který už zde byl dvakrát zmíněn, je to, že musí být jasně naformulovány cíle do roku 2020 a potom cíle dlouhodobé, ale mm, nejen cíle. Já si myslím, že to nás právě liší od, eh, že jsou to cíle, ale nikoli cesty k těmto cílům. A to je to, čím se lišíme od plánovitého, plánovaného hospodářství. No, plánovitého hospodářství je důležité mít cíle, ale o cestách k těmto cílům se rozhodovat volně. Dále jsou to tržní podmínky. To je druhý aspekt. Já jsem byl velmi překvapený tím, že to sdělení komise eh, vůbec nezmiňuje poptávku. Průmyslová politika přeci neprobíhá pouze na straně nabídky, naopak je k ní zapotřebí také poptávky. A zejména bych chtěl zdůraznit eh, státní eh, zakázky. Tady se vůbec nemluví o státních zakázkách, jako by vůbec neprobíhaly. Možná, že eh, ta myšlenka, která se zatím skrývá, je to, že to s průmyslem jako takovým nemá nic společného, ale eh, státní zakázky mají obrovský vliv na trh, na poptávky, na poptávku jako takovou a tak velký trh, jako je trh evropský, tam by se toto opomíjet nemělo. Co se týče eh, státních rámcových podmínek, tam bych rád zdůraznil, eh, že bychom se měli zaměřit zejména na legislativu, na zákony, které by měly co nejrychleji přispívat k vytváření trhu, protože průmyslová politika a nové technologie eh, mohou být úspěšné tehdy, když na domácím trhu mohou být co nejrychleji vyzkoušeny Eh, nemohou být úspěšné tehdy, když budou eh, určeny pouze pro cizí trhy. Čtvrtým bodem, který bych rád zmínil, eh, to jsou technologie, ke kterým potřebujeme také jasné cíle. A já jsem poněkud zklamaný, když vidím, že v eh, tom dokumentu eh, se mluví o klíčových technologiích, ale eh, nikoli o mm, ekologických, environmentálních technologiích nebo pouze o krajově. Druhá věc, kterou bych rád zdůraznil v této souvislosti, mm, to je věc velmi důležitá a sice to, že pro úspěch průmyslové politiky není, není eh, jenom to, co s, eh, nesmí se zaměřit pouze na time to market, hm, tedy že Eh, to se nám stalo v Evropě. Byli jsme dobří v oblasti patentů, ale eh, ten, ta doba, nežli jsme je dostali na trh v porovnání například s japonským nebo čínským průmyslem, byla příliš dlouhá. Ale už přibližně deset let eh, máme mnohem závažnější problém a sice ten, že nové technologie a produkty ne, nedojdou až ke spotřebiteli. Máme velmi mm, energeticky účinné produkty, které ale si spotřebitelé nekupují. A to je obrovská překážka pro průmysl, protože tady dochází k vývoji něčeho, po čem není žádná poptávka, co se potom nekupuje. Čili i tady musíme hledat nové cesty. A to už se dostávám k dalšímu bodu. E, pokud e, chceme prodávat nové produkty a trvale udržitelné produkty, musíme se mnohem více zaměřit také na um, trvalou udržitel, trvale udržitelné kampaně um, uh, pro prosazování určitých produktů či uh, značek, a to nejen pomocí malých uh, rozpoč, nízkorozpočtových kampaní, národních kampaní, ne, ne, musíme zavést i celoevropské kampaně s většími rozpočty a jak si prosazovat evropské Eh, špičkové produkty. A dále bych eh, na závěr chtěl zmínit ještě jednu věc eh, a sice v souvislosti s infrastrukturou. Když se podíváme na plánovaný vývoj na následujících 10 až 20 let, tak se tam mluví o úplně nové infrastruktuře výroby energií a o nové generaci eh, automobilů s, novými, eh, s novou infrastrukturou, eh, o elektromobilech a také o nové orientaci budov no, eh, nebo nového přístupu k budovám. Tyhle ty diskuse o nové infrastruktuře právě probíhají a v mnoha zemích eh, došlo k obrovským protestům proti těmto změnám v infrastruktuře. A sice jsou to protesty, které eh, tyto změny pozdrží o celá léta či desetiletí. A pokud se nám nepodaří v Evropské unii najít nový přístup, nový koncept mediace, aby se tohle to nestávalo, tak to s evropskou průmyslovou politikou bude vypadat špatně. A proto bych rád ještě jednou zdůraznil, že nejde jenom o klasické ekoaktivisty, když se podíváte, kdo to je, eh, kdo je aktivní v takovýchto uh, občanských iniciativách uh, proti uh, určitým dopravním opatřením nebo ekono, energetickým opatřením, jsou to marketingové agentury, vedoucí marketingových agentur, jsou to advokáti a tak dál. A tady musíme být opravdu opatrní, protože mm, myslím, že Existuje plán, že evropská eh, železniční síť bude rozšířena. Eh, ve Švýcarsku je naplánován eh, nový tunel a vlastně Porín, ta železnice v Poríní bude vlastně v určitém zdržení, přestože doprava jako taková, doprava jako taková bude neustále růst. A to je určitý takový rozpor, který není zdravý pro evropskou průmyslovou politiku. Tím bych rád svůj příspěvek ukončil. Děkuji vám, děkuji vám i za to upozornění, že eh, průmyslová politika žije také z, eh, z toho, jak je akceptována spotřebiteli a občany. Další dvě prezentace, eh, další dvě prezentace předloží, přednesou sociální partneři. Jednak to bude zástupce odboru a zástupce z, za, eh, zaměstnavatelských eh, eh, svazů. Jsem rád, že tady je paní Judith Darling, která k nám promluví z perspektivy Evropského odborového svazu. A mm, prosím, máte slovo. Thank you very much and good afternoon. Mnohokrát děkuji, přeji všem dobré odpoledne. Především bych chtěla poděkovat výboru za to, že pozvali Federaci evropských kovopracovníků, aby vás seznámila s naším názorem na integrovanou průmyslovou politiku budoucnosti. Nejde jenom o zprávu tohoto výboru, ale i nové sdělení komise. Toto slyšení přichází opravdu právě včas a my vítáme tuto příležitost. Především bych chtěla říct, a to jménem nejenom naší odborové e, asociace, ale v posledních týdnech jsme přistupovali k této věci koordinovaně s průmyslovou v konfederací pro hornický, důlní sektor a textilní a kožařský sektor. Zabývali jsme se agendou Komise pro průmyslovou politiku. A před zveřejněním sdělení jsme si stanovili to, co považujeme za pohled průmyslových pracovníků na otázku evropské integrované průmyslové politiky. Pro nás základní otázka spočívá v tom, jaké ambice potřebujeme, abychom posílili a udrželi svou průmyslovou základnu. Hospodářská krize ukázala, nakolik důležitá je průmyslová tkáň v Evropě a ukázala také, že evropský hospodářský rozvoj nemůže vycházet čistě z přechodu ke službám. Potřebujeme vyváženou ekonomiku s integrovanou průmyslovou složkou i službami. Zatím jsme byli svědky určité retoriky, ale netrpělivě očekáváme konkrétní návrhy. Evropská průmyslová politika se pokoušela předvídat a uřídit změny, které se týkají přechodu evropské ekonomiky na to, co bychom chtěli vidět my, což je energeticky účinná ekonomika, ekonomika účinná z hlediska zdrojů, jedna z nejudržitelnějších ekonomik. Ovšem tento přechod je potřeba uřídit eh, způsobem, který je přijatelný i ze sociálního hlediska, který je odpovědný z tohoto pohledu. A to bude vyžadovat také odpovídající finanční a regulační nástroje. Nemůžeme to nechat jen na trhu. Musí to vycházet ze zásahu veřejné politiky a musí to také vycházet z jednoznačných investičních politik. A na tomto základě EMF uvítal nové sdělení. Vítáme také zprávu pana Langeho. Byla tam celá doba, řada dobrých návrhů, dobrých návrhů, o které už dlouho usilujeme. Domníváme se, že je zásadní, aby Evropa nejenom rozvíjela silnou průmyslovou základnu, ale také základnu, která bude různorodá, což nakonec bude znamenat, že zajistíme dobrou kvalitu pracovních míst, zajistíme lidem dlouhodobou zaměstnanost v celé Evropě a budeme vytvářet přidanou hodnotu v rámci evropské ekonomiky. Co ještě pro nás zajímavé, a to je také pozitivní prvek v těchto dvou zprávách, v tom sdělení a této zprávě, jde o to, že výroba je také součástí řešení, pokud je o velké změny a další požadavky z hlediska sociálního rozvoje, ať už jde o stárnoucí obyvatelstvo nebo nové potřeby v oblasti zdravotnictví a sociální péče. Vítáme kontinuitu stávajícího politického procesu, pokud jde o horizontální a sektorovou agendu. A zvlášť to, že dojde k rozvoji a implementaci konkrétních akčních plánů pro jednotlivá odvětví. A doufáme, že průmyslová politika bude prioritou, co se týče rozhodování na evropské úrovni. Združení EMF pozbíralo celou řadu zkušeností v nejrůznějších průmyslových politických fórech, ať už jde o loďařství, to je platforma Leadership, nebo Cars 21 u automobilů, anebo platforma pro evropské ocelářské technologie. A my toto vidíme jako konkrétní pozitivní politiky, které třeba dál rozvíjet. Vítáme také skutečnost, že ve sdělení i ve zprávě uznáváte, že je potřeba řešit celý evropský průmysl, všechna odvětví. Všechna je tam musíme začlenit. A z našeho pohledu v podstatě mluvíme o takovém přístupu založeném na dodavatelském řetězci. Nemůžeme mluvit jenom o strategických průmyslových odvětvích, aniž bychom viděli celý ten dodavatelský řetězec, který dodává materiál, vklady pro toto odvětví. Potřebujeme tedy integrovanou politiku, rozhodně vítáme. A taková integrovaná politika by měla vést k ambiciozním investičním programům. A se zájmem si vyslechneme, co nám k tomu řekne generální ředitelství pro průmysl z hlediska investic do infrastruktury. A návrhy Berna Langeho na prům, stálou skupinu pro průmysl podle nás zajistí, že všechno to dáme dohromady a budeme mít integrovanější, ucelenější přístup. Já jsem tedy řekla, co všechno vítáme, co vidíme jako pozitivní vývoj, ale samozřejmě máme také určité požadavky, které považujeme za slabiny v tomto návrhu, alespoň prozatím. První, a už to tady zaznělo jen velmi krátce, je to, že průmyslová politika musí být propojená makroekonomická politika. Mluvíme o ambiciozní průmyslové politice na evropské úrovni, ale současně také o obrovských úsporách na národní úrovni. A tyto dvě věci jsou vzájem v rozporu. A abychom byli schopni prosazovat ucelenou agendu, musíme toto diskuzi propojit. A znamená to, a tady vítáme zahrnutí určitých návrhů na financování v tomto sdělení, například vytvoření evropských dluhopisů pro investice do infrastruktury a tak dále. Ovšem úsporná opatření zřejmě budou znamenat, že řada investic, které se budou navrhovat, jakoby vymizí a to je pro nás velké dilema. My potřebujeme monetární a fiskálně rozpočtové politiky zaměřené na růst na národní i evropské úrovni. Potřebujeme jednoznačné investiční strategie. A evropské odborové hnutí to vidí tak, že potřebujeme také daň z finančních transakcí, abychom měli k dispozici určitou částku, která se pak využije k transformaci evropského průmyslu a ekonomiky, abychom přešli k udržitelnějšímu modelu. To je takový širší makroekonomický pohled na věc. Na věc tady vidíme ambice versus úspornost. A ta investiční otázka je ústřední. Ale největší slabinou v této agendě a tady se ve zprávě Berna Brnda Langeho na to také odkazuje, a to vítáme, je to, že evropská průmyslová politika na národní, na evropské úrovni bude úspěšná a dosáhne svých cílů jen tehdy, když se do toho opravdu zapojí pracovníci. V každé části toho procesu. Agenda komise, jak už bylo řečeno, je zaměřena na konkurenceschopnost a udržitelnost, ale já myslím, že nesmíme zapomínat, že udržitelný rozvoj spočívá na třech pilířích. Je to ekonomika, životní prostředí a především sociální pilíř, udržitelný rozvoj. A to je podle nás zatím slabina průmyslové politiky. Bohužel velice často, když se zaměříme na konkurenceschopnost a náklady, znamená to vyšší tlak na mzdy a pracovní podmínky a zvlášť zdraví a bezpečnost. A koncepce konkurenceschopnosti na evropské úrovni musí vycházet z průmyslových investic a také ze sociální kvality a kvality z hlediska životního prostředí. Nesmí to podkopávat nebo zhoršovat pracovní podmínky, kupní sílu a domácí poptávku. A domácí poptávka je jedním ze základních bodů, které představují slabinu v této dosavadní politice na evropské úrovni. A tady odkazují na to, co už tu zaznělo, to znamená, že to potřebujeme propojit s veřejnými zakázkami a podpořit také vstup nových a inovativních produktů na trh. Potřebujeme důrazný sociální rozměr průmyslových politik, abychom zajistili sociální soudržnost, abychom řešili sociální nestabilitu, kterou vyvolala hospodářská krize. A znamená to, že potřebujeme nová práva, právo na práci, práva, která souvisejí se sociálně odpovědným očekáváním a uřízením změn. A vítáme oznámení v tomto sdělení o tom, že budeme mít další konzultace se sociálními partnery v souvislosti s řízením změn. Potřebujeme důvěryhodný proces celoživotního vzdělávání prostřednictvím zaručených práv jednotlivce na odbornou přípravu a rekvalifikaci, pokud máme řešit velké nedostatky z hlediska pracovních schopností v evropském průmyslu. To se zatím v podstatě přehlíželo. I na tomto slyšení to nezaznělo. Ale jeden z hlavních problémů asi bude spočívat v tom, že máme sice průmyslová odvětví, ale musíme zajistit, že budou mít kvalifikované pracovníky, kteří budou schopni v těchto odvětvích pracovat. Potřebujeme aktivní politiku na trhu práce, včetně všech kategorií pracovníků, bez ohledu na typ smlouvy a potřebujeme také propagaci sociální a hospodářské jistoty. Současné návrhy na sociální rozměr průmyslové politiky, které vycházejí z flexikurity, podle nás nejsou odpovídající, nejsou schopné řešit úkoly z hlediska transformace evropské ekonomiky. Domníváme se, že evropský jednotný trh má obrovský potenciál pro prosazování nových produktů a nových služeb ale stávající nerovnováha na jednotném trhu a podkopávání sociálních práv omezuje potenciál udržitelného růstu v celé Evropě. A my jako pracovníci v kovoprůmyslu jsme rozhodně proti určitým zaměstnavatelům, národním společnostem, které chtějí využívat například restrukturalizaci k tomu, aby postavili proti sobě pracovníky z různých společností a regionů, aby soutěžili na základě pracovních podmínek a myslíme si, že potřebujeme kolektivní práva a struktury. A to se bohužel musí řešit v evropské průmyslové politice. Není to jenom případ podniků, které hrají proti sobě, ale vidíme, že také vlády se staví proti sobě, staví jednotlivé země, pracovníky proti sobě i regiony. A regionální politika je klíčovou politickou oblastí pokud jde o rozvoj evropské průmyslové politiky. Je důležité, že potřebujeme také zapojení pracovníků, zapojení pracovníků do zpracování průmyslové politiky na všech úrovních, ať je to úroveň evropská, jak už jsem říkala, přes účast v různých platformách, technologických platformách a tak dále, anebo na úrovni odvětví anebo podniků. Zapojení pracovníků je zásadní a sociální dialog. A tady jsem ráda slyšela, že kolega z Rumunska o tom mluvil. Sociální dialog není něco, co by se mělo organizovat jenom v období restrukturalizace. Je to něco, co by se mělo rozvíjet jako základ celého systému, jako zásadní pilíř celého systému, abychom zajistili, že až se dostaneme do takové situace, kde je potřeba restrukturalizovat, zaměstnavatelé a pracující si budou dostatečně věřit, aby se zajistilo, že k restrukturalizaci dojde sociálně udržitelným způsobem. Musíme se také zamyslet nad eh, procesy fúzí a kontrolovaných akvizic, abychom zajistili, že dojde k sociálnímu vyhodnocení, pracovníci se do toho zapojí, dostanou informace, proběhnou konzultace. To hlavní, co bych tady chtěla říct, a už jsem několik věcí zmínila, to hlavní je to, že sociální rozměr průmyslové politiky je příliš slabý v současné chvíli. Musíme být schopni řešit požadavky které vidíme jako skutečnou transformaci evropské ekonomiky, evropského průmyslu směrem k udržitelnějšímu modelu. A pak možná ještě pár slov k několika dalším bodům. Samozřejmě sledujeme také energetickou politiku, politiku v oblasti zdrojů. To jsou dvě klíčové politické oblasti, které mají dopad na průmysl. A stoupající ceny energií, přičemž klesají investice do energetické infrastruktury, podle nás představují jednu z hlavních výzev z hlediska dlouhodobé udržitelnosti průmyslu, což musíme řešit. A konkrétním opatřením na podporu v této oblasti by bylo, a to se snažíme prosadit se zbytkem odborové hnutí v Evropě, aby evropské energetické orgány sloučily regulátory z jednotlivých sektorů, aby tam byla zastoupená i infrastruktura, strojní odvětví spolu se sociálními partnery, abychom skutečně zajistili, že naplníme investiční plány v souladu s evropskými cestovními mapami. Pokud je o suroviny, tady netrpělivě očekáváme návrhy komise k surovinám, ale jednou ze slabin, která se zatím neřešila, zatím se o tom nemluvilo, jsou ty spekulace na trhu s komoditami, kterých jsme byli svědky. A to zvyšuje problémy celé řady odvětví. Na tom jsme zatím moc nepracovali. Pokud je o inovační politiku, už toho bylo řečeno hodně, nebudu zacházet do podrobností, ale my bychom chtěli mnohem širší definici inovační politiky. Chtěli bychom, aby ta definice zahrnovala také inovace založené na práci, včetně zapojení pracovníků, a konkrétním náhradem v tomto ohledu by byly nové odpovědnosti pro Evropský institut pro inovace a technologie, aby se konkrétně věnoval sociálním aspektům inovační politiky společně se sociálními partnery. Pokud je o technické inovace, ten cíl 3 to je něco, na čem nám stále velmi záleží a doufáme, že se zpracují na evropské úrovni i další politiky, abychom vylepšili kapacitu méně pokročilých regionů a především, abychom využili úplný výzkumný potenciál členských států. Na tom nám nejvíc záleží. A poslední věc, pokud jde o sektorovou transformaci průmyslu, jak už jsem říkala, vítáme závazek udržet silnou sektorovou agendu v průmyslových politikách. Domníváme se, že když budeme řešit eh, průmyslovou politiku z pohledu dodavatelského řetězce a ústředních výrobních sektorů, Evropská unie bude lépe schopná očekávat technologické, hospodářské a sociální změny a bude schopná zavádět plány na jejich řízení. A proto také vítáme navrhované sektorové akční plány a důraz na životní cyklus, průmyslovou agendu. Technologie, které potřebujeme pro nové formy mobility, pro obnovitelné energie, pro účinnou výrobu, pro recyklaci, hrají zásadní roli při snižování nákladů a nižší spotřeby energie. Nicméně nové technologie neexistovaly, neexistují a nemohou existovat bez účasti zapojení produktů z tradičních sektorů. Nevznikají nezávisle na stávající průmyslové tkáni. A proto je zásadní, aby průmyslové politiky řešily strukturál změnu takovým způsobem, aby to prospělo všem odvětvím a musí to doprovázet odpovídající sociální opatření, abychom se vyhnuli také soutěžení mezi regiony Průmyslová politika musí řešit všechny části dodavatelského řetězce, hodnotového řetězce. A musíme uznat, že hodnotové, hodnotové řetězce v Evropě jsou skutečně celoevropské, že už vlastně nemáme národní průmyslová odvětví. Těšíme se na to, že budeme hrát aktivní úlohu v tomto procesu. A tady to se všechno vztahuje na interní průmyslovou agendu, ale ty prvky, které jsme zmínili, by se měly replikovat i z pohledu toho, jak se Evropa reprezentuje na venek, To znamená, že Evropská průmyslová vize znamená soudržnost i z externího hlediska a to také znamená prosazování sociálních standardů, standardů v životním prostředí, evropských dohodách o obchodu. Znamená to, že na národní společnosti se musí zhostit své odpovědnosti, pokud je o investic, jde také o chování podniků v dodavatelském řetězci a znamená to také mnohem důraznější hodnocení dopadu na zaměstnanost a sociální oblast. A já myslím, že to byly ty hlavní věci z našeho pohledu, z pohledu evropských odborů a pracovníků v kovoprůmyslu a těšíme se na to, že budeme hrát aktivní roli v rozvoji evropské průmyslové politiky v budoucnu. Děkuji. Ja, ganz herzlichen Dank. Děkuji za nabídku aktivní spolupráce a také za eh, upozornění na to, že bychom naši pozici měli ještě poněkud eh, zpřísnit. Eh, těším se také na náš poslední příspěvek, který přednese pan Van Sloten ze strany průmyslového svazu eh, CEFI, tedy svazu chemického průmyslu v Evropě. Chemický průmysl je samozřejmě zastoupen úplně všude, takže každopádně je to klíčový průmysl pro naši evropskou, mm, evropskou ekonomiku. Pane Van Sloten, máte slovo. Pane předsedo, vážení europoslanci, dámy a pánové, Především chci poděkovat výboru ITRE za to, že jsem dostal příležitost seznámit vás s názorem chemického odvětví na průmyslovou politiku. Toto odvětví mělo v roce 2009 celkový obrat asi 450 miliard eur a obchodní přebytek asi 42 miliard eur a celkem 1,2 miliony zaměstnanců. A znamená to proto, že chemické odvětví je na čele světového vývoje představuje 24 celkových, celkových tržeb v oblasti chemického průmyslu. Otázka je, jestli zůstaneme na čele. Všichni víme, že chemický průmysl hodně zasáhla hospodářská krize. Pomaličku se dostáváme zpátky do normálu. Zatím se nám ale nepodařilo dosáhnout úrovně před krizí. Nicméně naše odvětví je odhodláno dál investovat, vytvářet bohatství pracovní příležitosti v Evropě. I v těžké době pro hospodářství. Celková analýza ukazuje, že evropský chemický sektor je na tom stále dobře, ale nemůžeme přehlížet skutečnost, že další země a regiony nás velice rychle dohánějí. Dokazuje to to, že před deseti lety náš podíl na tržbách celosvětově byl pořád 32 Teď se chemikálie vyrábí ve velkém množství v každém světovém regionu a stále větší podíl mají nově vznikající ekonomiky z Ázie. A proto dochází ke konkurenci, konkurenci i z hlediska investic na globální úrovni. Vedoucí postavení stále dotahují ostatní regiony, ale v nadcházejícím desetiletí bude evropský chemický sektor pod velkým regulatorním tlakem, například v důsledku implementace takové legislativy, jako je REACH, globálně harmonizovaný systém, systém obchodování s povolenkami, směrnice o průmyslových emisích, rámcová směrnice o vodě a podobně. Samozřejmě my jsme odhodlaní implementovat tento regulační rámec, ale také žádáme, aby všichni uznali ty problémy, které to působí pro tisíce malých a středních podniků v chemickém sektoru v Evropě protože jsou malé a mají omezené specializované zdroje, zvlášť pro ně je obtížné dodržet stále větší počet regulace nebo ne, předpisů, jsou zranitelné z hlediska nákladů a administrativní zátěže a mají stále větší problémy s přístupem k finančním prostředkům. A v neposlední řadě chemický sektor musí reagovat na žádosti o stále větší využití obnovitelných surovin a ozelenění produktů a nižší uhlíkovou stopu. CEFIC proto vítá uznání důležité role průmyslu pro evropskou ekonomiku ve sdělení Komise o průmyslové politice a v návrhu zprávy pana Langeho. A také pozornost, kterou oba dokumenty věnují postavení malých a středních podniků. Evropa potřebuje posílit svou širokou, zdravou a ziskovou průmyslovou základnu, která pokrývá celý hodnotový řetězec od základních odvětví až po sofistikované koncové výrobky. Teprve pak bude Evropa schopná vytvářet bohatství a pracovní místa, která potřebujeme, abychom si zachovali sociální úroveň, životní úroveň. Evropa by neměla znovu objevovat ekonomiku, měla by budovat na tom, co teď máme na našich úspěšných základech, které se vyznačují silnými propojenými průmyslovými klastry. Evropské instituce a soukromý sektor mohou a musí pracovat více společně, aby zajistili budoucnost průmyslové základny Evropy, což je základ prosperity a udržitelnosti. Podle eh, CEFIKu je první prioritou průmyslové politiky posílení a rozvoj konkurenceschopné, propojené a udržitelnější ekonomiky. Chemické odvětví je technologickým sektorem a může se hrát zásadní roli při zpracování řešení pro velká, velké výzvy, kterým čelí společnost, jako je energie, změna klimatu, účinnost z hlediska zdrojů a tak dále. Zdůrazňujeme nutnost skutečně integrované a udržitelné průmyslové politiky v Evropské unii. Průmyslová politika by neměla mít intervencionistickou povahu a měla by spíše vytvářet příznivé rámcové podmínky, ve kterých může prosperovat průmysl. Průmyslová politika je potřebná mnohem víc než politiky, které mají přímý dopad na konkurenceschopnost průmyslu, jako je politika hospodářské soutěže a inovace. Týká se to také um, aspektů průmyslové politiky v ostatních politikách, jako je politika energetická, environmentální, dopravní anebo obchodní. SEFIC podporuje výslovné uznání této skutečnosti ve sdělení komise a také ve zprávě pana Langeho. Jedna ze silných stránek evropského chemického odvětví spočívá integrace, v integraci do uh, sítí a klastrů výzkumu a inovace, včetně souvisejícího hodnotových řetězců. Nesmíme to ovšem zaměňovat s výrobními klastry. Tyto inovační sítě a klastry se neomezují pouze na chemické odvětví, ale jsou hodně propojené se všemi hlavními výrobními sektory, Prostřednictvím nových materiálů a procesů chemické odvětví vytváří základ pro inovaci a udržitelnost, a to nejen samo pro sebe, ale také pro tyto klientské sektory. Jinými slovy, chemické odvětví je jádrem udržitelnosti v Evropě. Pokud je o inovace, zaznamenali jsme pozitivní vývoj jak v chemickém sektoru, tak na úrovni orgánů. CEFIC vítá komplexní definici inovace v návrhu zprávy pana Langeho a také uznání toho, že všechny iniciativy, které podporují inovace, musí pokrývat celý řetězec procesů a přidanou hodnotu. Řada pozitivních prvků je také ve sdělení komise Inovační unie, což je dobrý a odvážný začátek. Zdůrazňujeme potřebu vyvolat a podpořit inovaci jak z politického, tak finančního hlediska v jednotlivých klíčových segmentech hodnotového řetězce současně. Všechny budoucí politiky by měly pomáhat aktivovat hodnotový řetězec. Například žádosti o inovativní budovy by měly řešit nejenom eh, problematiku stavebního sektoru, ale měly by představovat motivaci i pro ostatní části hodnotového řetězce s celkovým cílem urychlit dodání produktů na trh. Téměř všechna inovační partnerství ve sdělení mm, o inovační unii útvary Evropské komise eh, vytvořili na základě konzultací s jediným průmyslovým sektorem, ale jak jsem říkal, inovace je řetězec a ten potřebuje, aby všechny prvky byly silné. A protože chemické odvětví představuje řešení pro velké výzvy společnosti, je také odhodláno převzít na sebe úlohu jakéhosi kapitána hodnotového řetězce – ve třech partnerstvích pro inovace. Účinná Evropa z hlediska vody, inteligentní města a potenciální budoucí partnerství udržitelná výroba, abychom podpořili celé Evropské unii na základě konkrétních návrhů a opatření právě tyto inovační partnerství. Bylo řečeno, že inovace také potřebují určité schopnosti, správné schopnosti a dovednosti. Dva důležité průzkumy, jeden komise a jeden CEFIKu, analyzují budoucí potřeby z hlediska schopností a dovedností pro chemické odvětví. Oba průzkumy ukazují, že potřebujeme aktualizovat eh, vzdělávací programy v tak různorodých oblastech, jako je duševní vlastnictví, finančnictví nebo komunikace. Doporučení SEFIKu vychází ze zpětné vazby od eh, podnikových stratégů na nejvyšší úrovni v celém chemickém odvětví, které jsme se vůbec poprvé zeptali na to, jaké schopnosti a dovednosti podle nich budeme potřebovat, abychom dokázali inovovat v nadcházejících letech. A tento seznam přání v současné době projednávají eh, příslušné kruhy, vlastně vzdělávání, školství a tak dále, abychom je zapracovali do eh, vzdělávacích programů na vysokých školách. Potřebujeme vysoce kvalifikované multidisciplinární pracovníky, kteří jsou připraveni urychlit inovace, postavit se sociálním výzvám a zůstat konkurenceschopní na globálním trhu. Mezinárodní rod chemie 2011, který eh, bude organizován pod záštitou IUPACu a OSN, bude velice cenou příležitostí k posílení dialogu mezi vysokými školami a podniky a také k tomu, abychom povzbudili atraktivitu nebo posílili atraktivitu chemického odvětví pro mladé talenty. Evropa tady může hrát důležitou roli z hlediska podpory této globální iniciativy. Chemické odvětví je konkurenceschopné částečně díky silným výrobním klastrům. Sefik se domnívá, že potřebujeme také vytvářet místní platformy klastrů na základě aktivní spolupráce mezi průmyslem a místními orgány. Určité izolované místní iniciativy posílily spolupráci v klastrech, ale v Evropě zatím nemáme celoevropský systematický přístup pro vylepšení infrastruktury uvnitř klastrů a mezi klastry v celé evropské síti chemických klastrů. Vytváření platform místních klastrů bychom proto měli podpořit na základě panevropské platformy klastrů, se zaplněním nejrůznějších zúčastněných stran. Domníváme se, že tyto aspekty toto sdělení komise nedostatečně řeší. Chválihodnými cíly jsou inteligentní regulace a lepší hodnocení dopadů, ale to doposud zůstává jen snem. Průmysl musí, se musí vypořádat s celou škálou legislativních textů a ty jsou stále ještě nedůsledné a nekoordinované. A nestejně se uplatňují v členských státech. Návrhovaná kontrola z hlediska konkurenceschopnosti, hodnocení ex post a tak dále, to jsou všechno vítané věci. Potřebujeme systematickou kontrolu kvality pro klastry legislativy. Potřebujeme to řešit na základě systematických kritérií, jako jsou vědecká doporučení, konzultace, mezinárodní měřítka, konzistentnost z eh, návrhy, které se týkají legislativy a tak dále. Jak už bylo řečeno, přístup k surovinám za světové ceny je také předpokladem pro úspěšný evropský průmysl, zejména pro průmysl chemický, který hodně závisí na dovozu surovin mimo Evropu, ze zemí mimo Evropu a je zranitelný, co se týče zkreslování cen surovin. Stále větší počet třetích zemí se usiluje o nespravedlivé výhody tím, že se zavádějí omezení na export, exportní daně a tak dále. Evropská unie potřebuje obezřetnou obchodní politiku ve vztahu k těmto praktikám a výzvám a musíme je napadat BVETO, pokud je to možné. Potřebujeme to také řešit v bilaterálních dohodách o volném obchodu. Pokud Evropa skutečně myslí vážně o zelenění hodnotových řetězců, také zajistit, že konkurence nebude zkreslena na základě společné zemědělské politiky. Vysoká dovozní cla u obnovitelných krmiv zpomalují ozelenění klíčových stavebních kamenů evropského chemického odvětví. A ještě horší je to, že paliva nebo využití biomasy pro paliva a energetiku systematicky eh, dostává dotace a znamená to diskriminační opatření. Potřebujeme přístup k obnovitelným krmivům za světové ceny. To je jednou z klíčových podmínek, klíčových předpokladů pro rozvoj ekonomiky, která vychází z biologických zdrojů. Pokud jde o zásadní suroviny, chemické odvětví může také sehrát svou roli jako poskytovatel řešení tím, že budeme zpracovávat nebo budeme pracovat na účinném využití a recyklaci. Například novátorské procesy, průmyslové procesy, které optimalizují využití surovin, nám v této oblasti mohou pomoct. Chemické odvětví musí, může také napomoct eh, při hledání alternativ Vítáme také to, že sdělení komise výslovně změňuje iniciativu odpovědné péče. Patří to k základním principům, které pomáhají vylepšovat bezpečnost, pracovní podmínky, životní prostředí a minimalizovat ztráty, odpady. Aby evropské chemické odvětví mohlo čerpat sílu v ostatních ekonomických oblastech, Evropská unie potřebuje obchodní politiku, která bude zaměřená nejen na otevírání trhu, ale také na udržení účinných ochranných nástrojů v oblasti obchodu. Evropská unie by měla naplnit cíle, které byly stanoveny ve sdělení Globální Evropa. Musí zajistit, že poslední nebo konečná dohoda z Doha zajistí skutečný přístup evropského chemického odvětví na nové trhy, jak v OECD, tak v nově vznikajících zemích prostřednictvím ambiciozní sektorové dohody o chemických tarifech. Nová komise by měla také e, uzavřít bilaterální a regionální dohody o volném obchodu se zeměmi v Asii a v Latinské Americe. Vítáme regulatorní dialog s dalšími zeměmi, ale s politováním také konstatujeme, zatím to nevedlo ke kýženým výsledkům. Je důležité jednak vytvářet dobrý celkový rámec pro evropský průmysl, ale také zvážit potřeby jednotlivých sektorů. Doporučení skupiny na vysoké výrovni, úrovni pro konkurenceschopnost evropského chemického odvětví představují strategickou agendu pro takové oblasti, jako je inovace, duševní vlastnictví, regulace, energetika a změna klimatu, logistika a obchodní politika. SEFIC lituje toho, že zatím ještě nedochází k implementaci celé řady z těchto doporučení a vítáme specifický odkaz na tyto záležitosti jak ve sdělení komise, tak ve zprávě pana Langeho. Domníváme se, že se skupení průmyslových odvětví, které se projevuje ve sdělení komise, je nevhodné pro náš sektor. Náš sektor bude hrát zásadní roli při rozvoji řešení, která potřebujeme, abychom přešli k nízkouhlíkové a účinné ekonomice. Nejenom na základě inovační kapacity, která je mu vlastní, ale také proto, jaké máme postavení v celé řadě průmyslových dodavatelských řetězců. A tady bych rád zmínil výstavu v kontextu roku chemie, která bude v budově Berliamontu v červenci 2011 a bude se týkat inovací a řešení pro společnost. Pokud jde o energeticky intenzivní část našeho sektoru, je zásadní, abychom pochopili, že zbytek evropského chemického odvětví závisí na základních sektorech, jako je sektor ropný a chlorný. Budování velkých kapacit na Blízkém východě, velké zkreslování cen surovin, způsob implementace programu obchodování s povolenkami a případná opatření, která by vyrovnala ztrátu globální schopnosti, to jsou všechno faktory, které budou určovat budoucnost tohoto odvětví. Věříme, že pokud se Evropě podaří správně a účinně implementovat holistickou integrovanou průmyslovou politiku, naše odvětví zůstane světovým vůdcem a bude nadále hrát svou roli odvětví, které umožňuje udržitelnost. Děkuji vám za pozornost. Ja, ganz herzlichen Dank. Děkuji vám. Děkuji vám za eh, explicitní eh, vyslovení, vysvětlení pozice chemického průmyslu, eh, za slova o odpovědnosti za průmyslovou politiku v Evropské unii. Vážení kolegové, teď jste na řadě vy. Teď budeme mít příležitost eh, přednést eh, své připomínky či dotazy a diskutovat s eh, členem našeho panelu. Paní kolegyně Grostec se hlásí. Máte slovo, prosím. Merci, monsieur le président, et merci à... Děkuji, pane předsedo, a děkuji také všem mluvčím za jejich příspěvky. To nám dokazuje, že je velice nutné, abychom měli významnou ambici ve vytvoření nové integrované průmyslové politiky pro Evropu. Já se obávám toho, že zůstaneme pouze u těchto proslovů a že se nám nepodaří e, překonat tuto bariéru, která nám umožní konkrétně jednat. Právě proto musíme dohlížet nad tím, aby naše evropská průmyslová politika neměla stejný dopad jako Lisabonská strategie, nebo um, musíme dbát na to, aby se nejednalo pouze o, význa- o prohlášení jakýchsi zbožných přání nebo snah. A um, aby se zapisovala pouze do nějakých um, rámců. My jsme zde proto, abychom jednali. Já bych tedy chtěla poděkovat našim mluvčím za jejich poznámky a návrhy, které zde přednesli. Já bych k tomu ještě měla několik otázek a několik komentářů. Nejprve bych se chtěla zeptat, jak budeme financovat tuto novou integrovanou průmyslovou politiku. Když se budeme soustředit eh, na evropský průmysl, to je pro nás důležité, je rozhodně také nutné věnovat se detailům o financování. Musíme si klást otázku, eh, jak to bude souviset s evropskými fondy. Mluvili jsme zde o rizikových kapitálech, ale já si myslím, že musíme přesně definovat, jaký bude tento Evropský fond eh, kapitálových rizik. Také bych se chtěla zmínit o evropském systému patentů. Mluví se o tomto systému již po velmi dlouhou dobu a my na evropský patent čekáme už příliš dlouho. Na co tedy čekáme konkrétně? Proč tento patent ještě neexistuje? Dále musíme bojovat proti padělkům, nelegálním kopiím, musíme chránit duševní vlastnictví a obchodní tajemství. Musíme posílit eh, kompetence BI, BEI, o tom se nikdo nezmiňoval. A dále musíme umožnit rozložení nákladů na různé subjekty. Tyto otázky zde nezazněly. Dále všechny příspěvky se samozřejmě týkaly vnější politiky Evropské unie. V tomto případě musí existovat opravdová politická vůle k tomu, aby Evropská unie mluvila jednotným hlasem. Zatím Evropa jednotným hlasem nemluví a to ji zvláště platí pro tuto oblast. Také je důležité, abychom se zmínili o přístupu na trh. V této oblasti se také dostatečně nezdůrazňuje definice toho, co by měla být vzájemnost v ekonomické oblasti. Pravidla vzájemnosti jsou velmi důležité. Takže je důležité se věnovat této definici. Všichni jste se zmiňovali o povinnostech, které máme vůči životnímu prostředí. Tyto předpisy zatěžují průmyslovou politiku. Takže v ekonomice, která bude střízlivá v použití uhlíku, je důležité ptát se, co v této oblasti učiníme. Musíme vzít v úvahu problémy e, snižování obsahu uhlíku. Také jsme se nebavili o sledovatelnosti výrobků, které jsou dováženy do Evropské unie. Tato otázka nezazněla a nezazněla ani e, problematika označování původu. Myslím si, že označování původu může být také velmi důležité v rámci tohoto e, rámce vzájemnosti. Dále, když se bavíme o interakci mezi konkurenceschopností a průmyslem, já si myslím, že neexistuje žádná taková opozice mezi konkurenceschopným průmyslem a trvalé udržitelným průmyslem. To vše by mělo být e, propojeno. Jaké prostředky ale poskytnujeme vědě a výzkumu? Máme v plánu reformovat programy vědy a výzkumu. Abychom byli konkurenceschopní, musíme být schopni vyvážet naše evropské normy. Všechny tyto otázky bychom měli vzít v úvahu a hledat na ně odpověď. Já za sebe vám můžu říci, podaří se nám podpořit, posílit opravdovou průmyslovou politiku pro Evropu. Podaří se nám to, aniž bychom e, zachovali všechna pravidla VTO, budeme mít k tomu odvahu. Já si myslím, že poslanci k tomu odvahu mít budou. Evropská komise ve svém eh, sdělení vyčítá panu Tajánovi, že je příliš vágní, že se nevěnuje některým podrobnostem. Je tomu ale tak protože neexistuje žádná společná myšlenka, která by stanovovala, co je společná průmyslová politika v rámci komise. Existuje zatím příliš velké nezhody mezi jednotlivými komisaři, kteří se věnují například eh, pravidlům hospodářské soutěže ti chtějí za každou cenu, a my chápeme, zachovat um, mm, pracovní místa v Evropské unii. Takže všechny tyto otázky bychom měli vzít v úvahu. Měli bychom se také věnovat partnerským, zemí, partnerským dohodám, které jsme vytvořili se třetími zeměmi. Může se jednat o mm, rozvojové země nebo rozvinuté země. Nedávno jsme zažili situaci, kdy se nám podařilo zahrnout některé odkazy na změny v partnerských dohodách. Víme ale, že Evropská komise s tím nesouhlasí, takže to vše nám dokazuje, jakým potížím čelíme a e, které nám brání ve vytváření opravdové integrované promyslové politiky. V této e, chvíli musíme být velice silní, abychom uplatnili naše nároky před Evropskou komisí a Evropskou Evropskou eh, radou. Pokud se nám to nepodaří, eh, nová integrovaná průmyslová politika vytvořena nebude. Děkuji vám. Herzlichen Dank. Děkuji vám. A pan kolega Enko. Domnule președinte, în primul rând Doresc să vă felicit și să, pentru raportul pe care, proiectul de raport pentru care l-ați făcut. Și... Nejprve bych vám chtěl poděkovat za zprávu, která zde byla předpoře- předložena. Dále bych vám chtěl poděkovat za veškeré úsilí, které jste vynaložili při vytváření této zprávy. Také bych chtěl poděkovat všem odborníkům, kteří jsou zde přítomní, za jejich návrhy, za všechny jejich myšlenky, které nám zde představili. Samozřejmě je vezmeme v úvahu. Já osobně bych se chtěla zeptat dvě otázky. První z nich. Rád bych věděl, co si myslíte o průmyslové politice, kterou chceme vytvořit. Myslíte si, že tato politika bude úspěšná, pokud nevezmeme v úvahu jeden aspekt, který byl zmiňován paní um, Kirton Darling? Jedná se o e, pracovní sílu v průmyslovém sektoru. Já osobně si myslím, že tento aspekt je velice důležitý. Konkrétně musíme vzít v úvahu to, že jsme se dostali do kritické situace, a to vzhledem k ekonomické krizi, vzhledem k plánům na restrukturalizaci. Můžeme konstatovat, že dochází k velikému snížení pracovní síly, která je kvalifikována. Máme zde pracovníky, kteří jsou stále méně kompetentní v klíčových oblastech evropského průmyslu. Také, exist, také musíme vzít v úvahu efekt baby boomu. Populace stárne a velké množství pracovníků a odborníků odchází do důchodu. To eh, se v roce nebo do roku 2015 ještě zvýší tento trend. Takže Toto je aspekt, který, na který jsem chtěla přitáhnout pozornost. Myslíte si, že bychom jej měli vzít více v úvahu v rámci naší eh, evropské průmyslové politiky? Takže ještě jednou opakuji, jedná se o aspekt pracovní síly v eh, průmyslovém sektoru. Za druhé, druhá otázka. Myslíte si, že v rámci této průmyslové politiky bychom měli vzít v úvahu další aspekt, který považuji za velice důležitý a ten se inspiruje naší spolupráci se Spojenými státy. Měli bychom posílit vztahy mezi eh, civilním a vojenským sektorem, spadajícím do oblasti průmyslu. Tento aspekt je v Evropě méně znám než ve Spojených státech. Ve Spojených státech eh, je významná otázka zboží dvojího užití, tedy užití v civilním a v v vojenském sektoru. Týká se to například Boeingu. Boeing vyrábí letouny pro vojenský sektor díky eh, veřejnému financování a ty jsou potom používány také v civilním sektoru. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně Tykal. Mulțumesc, eh, domnule președinte. Eh, de ședință vreau să vă felicit pentru raport. Děkuji, pane předsedo. E, já vám blahopřeji k vaší zprávě a e, děkuji všem našim referentům, kteří e, dnes promluvili k tomuto důležitému tématu. V průmyslové politice musí jít také o to, abychom aby eh, naším hlavním cílem v nejbližších letech byla energetická účinnost. A to neříkám jenom proto, že eh, se nám teď nedaří vytvářet pracovní místa a hospodářský růst a sociální soudržnost jestliže, nepodaří se nám to, jestliže nebudeme eh, provozovat takovou průmyslovou politiku, která jednak respektuje eh, životní prostředí a eh, současně vytváří pracovní místa v Evropské unii samotné. My jsme v podstatě v posledních letech zažívali spíše politiku Eh, desindustrializace. Eh, výroba byla přesouvána do míst, kde eh, je to levnější, a kde ale není na tak vysoké úrovni ani sociální ochrana zaměstnanců nebo pracovníků. A to celé vedlo bohužel k tomu, že jsme že došlo vlastně k určitému rozporu mezi eh, naší eh, Inovat, eh, inova, našimi inovacemi a vývojem v Evropské unii a přesouváním výroby do třetích zemí na straně druhé. Čili okamžitě, v, okam, v tomto okamžiku to sice vedlo k růstu, ale a hodnoty akcí podniků sice stouply, ale nikoli hodnota těch podniků jako taková, protože eh, zmizelo produktivní know-how, které zkrátka už tady u nás není. Na jedné straně tedy byl vytvořen zisk, ale na druhé straně Evropská unie Eh, ztratila důležité aspekty přechodu od inovací eh, po jejich praktické využití až ke spotřebiteli. Je důležité zdůraznit eh, to, eh, že Evropská unie musí být v celosvětovém měřítku eh, konkurenceschopná. My, mám na mysli například automobilový průmysl, farmaceutický průmysl, strojírenský a chemický průmysl také leteckou dopravu. Tam je Evropská unie konkurenceschopná, protože se jí podařilo eh, vytvořit zisk díky vývozu. Ale aby tato konkurenceschopnost mohla být zachována, udržena a e, rozšířena na další sektory, k tomu Unie potřebuje ambiciózní průmyslovou politiku, e, která jasně pojmenovává odvětví, na která se musíme zaměřit. E, musíme zjistit, kde je největší potřeba odborníků, kde bude v, nej, v budoucnosti největší eh, potřeba budu, eh, odborníků a eh, na která odvětví se zaměřit proto, aby byla udržena evropská pracovní místa a aby byly využívány naše schopnosti a kompetence a aby Evropa mohla rozšiřovat ta odvětví, která zachovávají a rozšiřují rozšiřují eh, naše stávající pracovní místa. Já se ptám, která odvětví považujete do budoucnosti za klíčová odvětví v Evropské unii? Jinými slovy, do kterých je zapotřebí nejvíce investovat pro to, aby eh, si to byla zachována stávající pracovní místa a vytvářena nová. Moje druhá otázka zní, jaká opatření musí Evropská unie učinit k tomu, aby dokázala eh, vytvořit přemostění mezi inovací a průmyslem. Eh, jestliže toto přemostění se nepodaří, eh, tak ztratíme i své inovace a svůj výzkum jako takový, protože nebudeme schopni v našem regionu experimentovat, protože budeme na různých místech jenom akademicky řešit inovaci. Děkuji, eh, pan eh, kolega Bütenkofer. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád eh, se nejprve zaměřil na mm, financování, otázku financování evropské průmyslové politiky, protože máme staré známé přísloví, že bez peněz nic nejde že peníze jsou důležité až na posledním místě. E, v tom, této souvislosti řekl pan Grieshammer něco velice zajímavého. E, my budeme potřebovat e, velké množství veřejných peněz, peněz veřejných rozpočtů a pokud nepodpoříme stránku poptávky, stranu poptávky prostřednictvím využívání veřejných rozpočtů eh, a veřejných zakázek, tak eh, eh, nebudeme úspěšní. Proto jsem velmi vděčný za toto upozornění, že je to obrovský objem prostředků, které mohou být využity pro evropskou průmyslovou politiku. Druhá věc, která se také týká financování, eh, tady bych chtěl varovat eh, před tím, abychom eh, když mluv, eh, dis, diskutovali především o eh, veřejných financích. Eh, prožíváme právě velký rozpor mezi, velký spor mezi členskými zeměmi o budoucnosti veřejných rozpočtů a tady mm, zažíváme někdy opravdový, opravdu nerozumný přístup a z toho důvodu Eh, si myslím, že eh, když bychom vytvářeli jenom teoreticky nějaké možnosti státních podpory a nevyužívali je prakticky, tak to není k ničemu. My musíme vytvořit takové rámcové podmínky, aby soukromý kapitál mohl být investován do odpovídajících oblastí, aby byl přilákán do odpovídajících oblastí inovací. E, proto je velmi důležité, e, abychom e, se zaměřili i na horizontální rovině, na ty správné oblasti eh, průmyslové politiky a myslím si, že bychom eh, měli dát pozor na to, abychom se nezaměřili na eh, nesprávné akcenty, na, abychom nečinili opatření, která jsou příliš sektorální a nebudou moci být implementována na evropské rovině. Další věc, kterou bych rád zmínil, je vztah mezi konkurenceschopností schopností a trvalou udržitelností. Já si, mysl, já si nemyslím, že to je rozpor, že to nutně musí být ve vzájemném rozporu, ale pokud samozřejmě mluvíme o tom, že eh, zatížení evropského průmyslu eko, eh, ekologickými předpisy je tak hrozné, jak můžeme současně tvrdit, že mezi těmito dvěma pojmy není rozpor. Podle mého názoru eh, opak je pravdou, co se týče toho zatěžování evropského průmyslu ekologickými předpisy. Evropský průmysl se musí podle mého názoru by měl poděkovat eh, legislativě za každý ekologický předpis, protože tyto předpisy jsou vlastně takovým byčem pohánějícím inovaci. Kdybychom průmyslu ve všech případech, kdy eh, on si stěžuje na ekologické předpisy, kdybychom vše přenechali na vůli průmyslu, tak bychom byli ještě méně konkurenceschopní, nežli jsme. Eh, čili proto si myslím, že orientace na trvalou udržitelnost je základní základem toho, aby průmysl nejen dnes, ale i zítra byl konkurenceschopný eh, a konkurenceschopnost nesmíme eh, diskutovat pouze jako status quo, ale jako otázku dynamickou s pohledem zaměřeným ku předu. A eh, ekologické předpisy se zaměřují přece na efektivitu energií a to je ta nejdůležitější stránka inovace, o které diskutujeme a diskutovat musíme a také nejdůležitější stránka konkurenceschopnosti eh, k panu Grieshammerovi bych rád ještě kriticky poznamenal to, že eh, nechápu, jakým smyslem, v jakém smyslu jste mluvil o eh, o e, poražených v oblasti průmyslu. Jestliže se orientujeme na strategii e, účinnosti využívání energií a surovin, tak tady nemluvíme o jednotlivých sektorech a průmyslových odvětvích. To je přeci obecná strategie, která je přístupná pro všechna průmyslová odvětví a všechna průmyslová odvětví tady dostávají šanci e, být více konkurenceschopná díky transformaci, víc té transformace informace konkurenceschopnější nežli, mm, byli, nežli dříve. A ještě pozitivní připomínka k panu Grieshammerovi. Já si skutečně myslím, že eh, bychom neměli promeškat ehm, jaksi eh, společenské zakotvení eh, této eh, průmyslové politiky. To znamená dvě věci. Jednak je to střízlivá analýza konfliktů, které z tohoto vyplynou, které musíme očekávat. Zcela správně jste řekl, že průmyslová politika, že ji nijak nepomůže, když půjdeme hlavou proti, zl, proti zdi a budeme konflikty jaksi sunout před sebou. Um, Namísto toho bychom měli zavést eh, preventivní opatření, preventivní kooperaci. A druhá věc je obecná otázka povědomí občanů, eh, vzdělávání a postojů, chování. Tohle to je také segment, který bychom neměli eh, podceňovat. Význam silného průmyslu, to není něco, co si každý vytváří sám pro sebe, je to něco, co musí být zakotveno ve vzdělávání a v postojích občanů. E, děkuji vám. E, kolegyně a kolegové, mám ještě tři přihlášky o slovo a naši panelisté budou chtít také zareagovat, takže e, poprosím, buďte struční. Paní Merkis, prosím, máte slovo. Dobře, tak já ukážu, že dokážu být stručná. Naprosto souhlasím se spoustou věcí, které říkali kolegové. Zvlášť poslední řečník, souhlasím s tím, že striktní environmentální pravidla skutečně vyvolala spoustu inovace. A to je podle mě jeden ze způsobů, jak dál. A ráda bych poděkovala všem mluvčím a také kolegům za výborná vystoupení. A mám velkou radost, že jsem slyšela slovo suroviny a inovace. Že jsem je slyšela mnohokrát na tomto slyšení o průmyslové politice, protože já si myslím, že všechny tyto věci jsou opravdu propojené. Ale chyběl mi tam vnitřní trh, chyběl mi tam jednotný trh a to, jakým způsobem skutečně dokáže vyvolat průmyslovou politiku. Protože já myslím, že inovace, jednotný trh a také to, jak budeme dodávat našemu průmyslu suroviny a hledat dostatečné alternativy. Všechny tyto věci jsou skutečně propojené. Vy víte, že mi na těchto věcech záleží. A rozhodně bych ráda znala váš názor na to, jak můžeme tyto politické otázky sloučit, stmelit. A jedna věc mi také unikla, možná, že to bylo proto, že se to týkalo té první poloviny a toho, jak se malé a střední podniky zapojují do průmyslové politiky. Protože průmysl neznamená jen velké konglomeráty, ale i ty malé podniky. A můžete nám také říct něco o tom, jak celosvětová nebo evropská standardizace pomůže inovaci a také v promyslové politice. A pane Van Slotene, vy jste říkal, že komise si vyslechla jednu nebo dvě zúčastněné strany a to je všechno. Vyložila jsem si to špatně, protože já jsem slyšela, že snad ten briefing nebyl dostatečný, nebo jsem to pochopila špatně. Protože já mám zkušenost takovou, že komise tyto věci většinou dělá důkladně. Samozřejmě já tady nejsem o to, aby hájela komisi, ale postavím se za ně a řeknu, že většinu tyto věci dělají velmi účinně. Děkuji. Děkuji, ano, byla jste stručná. Paní Thompson, prosím, máte slovo. Um, Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda poděkovala vám všem. Vyslechla jsem si vaše příspěvky. Myslím si, že tato zpráva je velice důležitá Týká se to průmyslové struktury Evropy, protože v jistém smyslu jde právě o tu průmyslovou strukturu. A já si myslím, že název tohoto slyšení je trošku zavádějící, protože my tady nemluvíme o průmyslové politice. Mluvíme o výrobní politice. A otázka zní, jestli bychom měli, já tady budu trošku provokativní, jestli bychom se měli zaměřit právě na výrobu, ve Spojeném království Margaret Thatcherová v 80. letech uzavřela ocelárny a doly a ze Spojeného království se stala úplně jiná společnost. V roce 1997 bylo řečeno nezaměstnaným mladým, že teď bychom je měli aktivovat, A nová liberistická vláda si uvědomila, že aktivovat všechny tyto mladé není dobrá věc. Protože je v podstatě odváděli od toho, co dělali, když byli nezaměstnaní. A totiž hráli hudbu. Velké procento průmysl, HDP, 10% HDP v Británii pochází z populární hudby. Takže mluvíme jenom o výrobě, nebo mluvíme i o průmyslové politice, protože pak tam musíme zahrnout i sektor populární hudby. Já jsem z Dánska. Necelých 15 dánského obyvatelstva pracuje ve výrobě, zatímco počítačové hry teď překonaly filmové odvětví, protože výroba se přesunula do Číny a na jiná místa. Nejde o suroviny. My suroviny nemáme. Ale v Africe mají hodně surovin. Co jsou to suroviny? Já myslím, že nejlepší teď mezi pracovními silami jsou dobnost, dovednosti a schopnosti. A já chci vědět, protože určitá výrobní odvětví jsme přesunuli mimo Evropu, máte pocit, že bychom je měli vrátit? Že bychom měli znovu přinést výrobu do Evropy? A nebo bychom měli říct, dobře, už je pryč? Třeba u textilu. Děláme design, děláme prodej, marketing v Evropě, ale výroba je, myslím, že teď v Gáně. Měli bychom to udělat. A poslední věc, já myslím, že vy zastupujete odvětví, kde je hodně mužů. Jak budeme vytvářet pracovní místa pro ženy? Protože to je také velmi důležité. Protože v budoucnu v roce 2020 bude 75 pracovních sil v Evropě ženy. Děkuji, tento aspekt jsme dnes ještě vůbec nezmínili. A jako poslední mluvčí pan eh, Eni. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já jako paní Grostec si dělám velké starosti o, eh, o tom, jak skončí tato zpráva. Titul této zprávy a její samotné sepsání je důležité. Na tom se shodujeme. Proč? Protože svět a Evropa zažili velikou krizi, která je bezprecedentní. Konečně jsme si při té příležitosti uvědomili, že to, co eh, podporovalo náš, teda země, které podporovaly průmysl, měly výhodu proti ostatním. Je pravda, že jeden z nejlepších eh, studentů Evropské unie, tedy Irsko, které bylo kdysi úspěšné, je nyní velice neúspěšné a všichni si na něj ukazují prstem. Takže vy po nás žádáte, abychom vytvořili evropskou integrovanou průmyslovou politiku. Já vám na to odpovím, vše závisí na tom, jaký cíl bude mít toto téma. Pokud cíl tohoto projektu zůstane volná konkurence, vytváření peněz co nejrychleji a v maximální míře, znamená to, že věci se nezmění. A já vám můžu uvést tři uh, příklady, které spadají do malé evropské země. Budu mluvit o Renault, o Totalu a další společnosti. Takže Renault. Renault investoval do Dacia proto, aby vytvořil nový automobilový model pro um, rozvíjející se země. To nyní představuje 9% veškerého prodeje ve Francie. Renault eh, zvýšil svůj prodej a zároveň rumunští eh, pracovníci vydělávají méně než ostatní. A ve Francii došlo ke zrušení pracovních míst, takže Renault během této krize, kdy všichni mluvili o vytváření nových pracovních míst, víte, co Renault dělá? Renault investuje, aby si mohl koupit část Lady za miliardu eur. A co podle vašeho názoru s tím udělá? to, co udělali již v minulosti se svými penězi. Budou investovat do dalšího modelu pro rozvíjející se země, konkrétně pro Rusko. Renault přemýšlí o tom, že přenese svoji technologii, kterou využil pro Clio, do Ruska. Peníze se, auta se potom budou vracet do Evropy a Renault si tak vydělá hodně peněz. Ve Francii v jedné chvíli došlo k úžasné vizi týkající se e, ropného průmyslu. Generál Gol usiloval o to, aby byly všechny regiony nezávislí. nezávislé. Nyní se snažíme rafinerie instalovat co nejblíže zemím, kde, se, eh, kde probíhá výroba. Ovšem já můžu říci, že nastanou problémy. Dojde k tomu, že nebudeme schopni eh, zabezpečit svoji zemi eh, ropou. Třetí příklad Spojené státy. Spojené státy poučují celou, celý svět. Ehm, já mluvím o malém podniku, který zaměstnával 120, 120 pracovníků. To není příliš mnoho, ale když jsou nezaměstnaní, situaci to změní. Spojené státy koupili tu, tento podnik a koupili to proto, aby ji mohli zavřít. Zavřeli společnost, eh, všechny propustili a odjeli domů s, pot, s patentem, který vlastnila tato společnost. Takže Můžeme říkat, že promysl potřebuje velké finanční částky, aby se vypořádal s danými problémy. Ale ne, e, eh, promysl nepotřebuje veřejné finanční prostředky. Promysl nikdy nevydělával tolik, jako nyní a eh, podíl na burze nikdy nebyl tak významný, jako je tomu nyní. A proč? Protože ti stejní lidé opustili Evropu, odjeli do zahraničí a používají všechny možnosti a všechny výrobní znalosti eh, v zahraničí mají eh, nižší zátěž na životní prostředí, nižší daně, ale vydělávají větší peníze. Nestarají se o to, že zbytek společnosti eh, se musí starat například o nezaměstnané lidi. Důležité pro ně je pouze to, že jsou bohatí, že vydělávají peníze. Takže my musíme změnit celý koncept průmyslu. Mluvili zde také zástupci odborů. Zaznělo zde, že um, evropský trh může být velice významnou příležitostí. Eh, evropský trh má 550 milionů občanů a spotřebitelů. Je rozhodně nutné, abychom se snažili jednat co nejrychleji a podpořit sociální dimenzi. Musíme využívat evropského trhu proto, abychom podpořili současný průmysl a aby jsme, abychom také eh, zvýšili produkci na daném území. Za druhé je důležité věnovat se životnímu prostředí. Životní prostředí nám slouží. Eh, omlouvám se za to, že mluvím příliš dlouho, ale chtěl bych se vrátit ještě k tomu životnímu prostředí. Eh, také bych chtěl stručně říci, že průmysl musí reagovat na potřeby obyvatel. Musí být integrován do dané oblasti, musí respektovat životní prostředí a zvláště musí vytvářet bohatství pro dané občany. Pokud bude vytvářet bohatství pro lidi, kteří žijí mimo Evropu, nebude to pro nás užitečné. Merci beaucoup. Děkuji vám. Teď dáme ještě možnost našim odborníkům, aby zareagovali. Takže začneme uh, hned uh, od kraje. Začneme vlastně od konce a pan Van Sloten eh, bude mít slovo jako první. Každý máte tři až čtyři minuty, prosím. A, Pane předsedo, slyšeli jsme celou řadu cených připomínek a otázek z řad diváků. Ale jasně, evropské chemické odvětví se nebojí konkurence z třetích zemí. Slyším tady výzvy po tom, že bychom měli zavést kontroly na hranicích, že bychom měli věci sledovat a tak dále. Já myslím, že to není správný přístup. My hodně závisíme na vývozu na světové trhy. A nebylo by moudré, kdybychom zaváděli nějaká ochranářská opatření nebo omezení na našich hranicích. Nám plyne prospěch z růstu v jiných částech světa. A neměli bychom omezovat obchod. Takže každý návrh, každý takovýto návrh bych rozhodně nepovažoval za vhodný. Pokud jde o regulaci, samozřejmě regulace je nutná. Ale chemické odvětví vidí, že celá řada regulací, předpisů zachází mnohem dál, než je to, co dělají ostatní regiony ve světě. Buďme upřímní, velké společnosti to zvládnou, protože mají k tomu zdroje, mají expertízu a když to nezvládnou tady v Evropě, tak mají možnost jít někam jinam do světa 96 podniků v chemickém odvětví jsou malé a střední podniky. Ty nemají takovou možnost, nemohou jít jinam. Nemohou sebrat továrnu a vydat se do zahraničí. Takže hodně závisí na regulačním rámci tady. A tyto otázky zaznívají pořád. Oni porovnávají to, co musí dělat oni s tím, co musí dělat indičtí, brazilští nebo čínští výrobci. A mají pocit, že jsou v konkurenční nevýhodě. Náš průmysl není proti regulaci. Náš sektor není proti regulaci. Ale chci se vás na něco zeptat. Když vidíme, že energie je v Evropě už teď dražší než v jiných částech světa, viděli jsme, že průmysl autonomně zavedl celou řadu opatření, aby omezil, co nejvíc omezil, náklady na energii. Člověk by byl opravdu hloupý, kdyby neomezoval náklady na energii, kdyby neomezoval emise, kdyby neudělal všechno, co je v jeho silách, když už teď platí víc než v jiných částech světa. A pokud o tu otázku na jednotný trh, ano, jednotný trh je klíčový, dejme tomu pro malé a střední podniky. Ve sdělení vidíme určité návrhy na internacionalizaci malých a středních podniků. Já bych řekl, že bychom se nejprve měli pokusit europanizovat malé a střední podniky. Abychom měli německou společnost, která bude schopná jít do Itálie nebo do Španělska. To malý a střední podnik udělá spíš, než aby šel třeba do Číny nebo do Indie. Pokud je o tu otázku na inovace, ne, Nejde o to, že komise provedla konzultace jen s některými odvětvími. Jde spíš o to, že komise uvažuje tak, že potřebuje něco o vodě, tak na koho se obrátí. Obrátí se na vodohospodářský sektor. Ale už ji nenapadne, že konzultaci je třeba provést i s dodavatelským řetězcem, pokud třeba mluvíme o partnerství pro účinnou Evropu z hlediska využití vody, tak to se týká nejenom hospodářství s vodou, hospodaření s vodou. A v loňském roce jsme uzavřeli dohodu s eh, technologickou platformou vodu, abychom vyřešili otázku soutěže, takzvané soutěže nebo konkurence mezi pitnou vodou a bouštím vody pro průmysl. Musíme současně zavést do všech částí řetězce inovací. Když mluvíme o inovacích v automobilovém průmyslu, tak se nemůžeme obrátit jenom na automobilový průmysl, ale na celý ten řetězec. Tak jsem to měl na mysli, když jsem říkal, že ty konzultace by se daly vylepšit. My nechceme peníze, my chceme rámcové podmínky pro hospodářskou soutěž, které nám umožní soutěžit se zbytkem světa. A abych odpověděl na, na otázku paní Grostetové, máme dost peněz na výzkum a vývoj. Potřebujeme víc peněz pro inovace pro tu fázi před hospodářskou soutěží. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Já se pokusím reagovat jen na pár věcí, abych nevyčerpala moc času. Samozřejmě, jedna z otázek byla, jestli se domníváme, že evropská politika by byla úspěšná bez silné agendy pro zaměstnanost. A já myslím, že jsem to řekla dost jasně. Potřebujeme silný sociální rozměr, rozměr zaměstnanosti v průmyslové politice v Evropě. A to přímo vede k otázce, kam nejlépe zaměřit investice. A tady mohu souhlasit s tím, co říkal pan Thompson. Investice do pracovníků v Evropě, do rozvoje dovedností a schopností a do zajištění toho, že větší počet pracovníků bude mít přístup k odborné přípravě a přípravě přímo při výkonu povolání a rekvalifikaci než dnes. To by byl velký krok vpřed, pokud je o rozvoj inovativnosti evropského průmyslu a také pokud jde o rozvoj e, nových sektorů a nových produktů a služeb. K tomu financování mluvila jsem o daně z finančních transakcí, ale společně s Evropskou konfederací odborů jsme zpracovali širší postoj, širší politický postoj k financování a transformaci evropské ekonomiky a můžeme to dát k dispozici, pokud jde o novou orientaci evropských fondů, zpracování nových nástrojů a modelů pro financování a využití ETS. A také bych chtěla podpořit to, že bychom neměli mít odvětví, která tahají za kratší konec. Inovace a účinnost by měla být příležitostí pro všechna odvětví a to je jeden z plusů toho sdělení komise, tam se jednoznačně uvádí, že všechna odvětví dokážou inovovat, všechna odvětví by se měla zapojit do inovačních politik. A to vede k té otázce dodavatelského řetězce. A poslední věc, otázka, jestli bychom měli vracet průmysl a znovu industrializovat Evropu. Tady by mělo být jasné, že když mluvíme o tradičních průmyslových odvětvích, máme také malé části, malé trhy v evropském průmyslu, kde je ani nečekáme. Jedním z nich je třeba textilní průmysl. Tady má Evropa určité středisko excelence, pokud je o textilní materiály, využití energetické účinnosti, přepravy, zařízení a tak dále. Takže bychom se neměli na to dívat tak, že rozlišujeme mezi tradičním a inovativním sektorem. Ne, musíme hledat inovace. A genderové otázky by samozřejmě také měly být součástí politiky zaměstnanosti. Děkuji. Zuerst kurz zur Frage nach der Děkuji. E, jednak e, co se týče patentů, samozřejmě máme Evropský patentový úřad, kde můžeme patenty přihlašovat, ale aby patent byl účinný ve všech členských zemích, tak se musí přihlásit, musí být přeložen a přihlášen 27krát, e, tedy v každé členské zemi jednou a to je pro podniky samozřejmě obrovská překážka. Teď otázka toho, které sektory je potřeba podpořit. Výrobní, aby, jestli sem chceme přilákat zpět výrobní průmysl. Samozřejmě ne ty sektory, kde je velká spotřeba surovin a e, velká spotřeba energie. E, to není to, co bychom měli e, přenášet zpět, ale je zajímavé, že existuje jedna oblast, která je velmi intenzivní z hlediska spotřeby pracovních sil. Máme, v, a sice to je údržba a renovování obytných budov, kterých máme v Evropě mnoho milionů. A jestliže se um, budeme zaměřovat na jejich renovaci a jejich eh, třeba tepelnou izolaci a tak dál, tak eh, to je obrovské množství pracovních míst eh, v budoucnosti pro Evropu ehm, a současně potenciál pro snížení spotřeby energií. Další oblast, ve které jde o účinnost využívání energií a zdrojů, to je otázka týkající se cílových hodnot emisí CO2. A tady z hlediska mm, ochrany klimatu by bylo dobré, kdybychom měli velmi přísné cíle eh, a kdyby ostatní regiony se k nám přidaly. Eh, a z hlediska průmyslové politiky mohu říci jenom eh, tím lépe pro nás, když ostatní země budou mít horší cíle, tím snáze, jak si to Evropa celé Eh, vydrží. Eh, tedy eh, musíme šetřit drahé náklady na energii, existují celé výpočty o tom, co všechno by Evropa mohla ušetřit, že se musíme snažit být nezávislí na dovozu energií, na dovozu surovin a současně ale eh, musíme mít technologické kompetence eh, v Evropě a dostatečně je využívat. Čili eh, tady to doporučení, kterým směrem se vydat, který směr podpořit, kterou oblast podpořit a kde být ambiciozní, tady je to, myslím, úplně jasné. Dobře, děkuji vám a slovo předám ještě profesoru Manoliovi. <clears throat> Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dialog... Děkuji vám, pane předsedo. Tato diskuse je velice zajímavá. Já bych se ale chtěl vrátit o něco zpět na začátek mé prezentace. Snažil jsem se přitáhnout pozornost eh, k jednomu aspektu. Použil jsem příklad rumunské společnosti, tedy zmiňoval jsem se o tom, že nám hrozí nebezpečí. My zde hodně mluvíme, to je v zásadě pozitivní, Například v porovnání s minulostí, kdy jeden člověk měl názor na věc a tento názor byl potom uplatněn. Ovšem já si myslím, že v této chvíli musíme přejít k akci. Vystává je tam velice důležitá otázka. Můžeme pochopit eh, rozdíly jednotlivých politických, politických vizí, ale naše strategie by se neměla přiklánět k žádnému politickému vyznání. Měli bychom vzít v úvahu všechny politické názory. Věnujeme se tedy výrobnímu sektoru v Evropě a jedno z řešení, které jsem navrhoval v mé prezentaci, je následující. Abychom mohli podpořit lepší řízení, máme k dispozici nutné fondy. Máme celou řadu fondů, různé možnosti financování, které nejsou správně využívány za účelem lepšího řízení. Musíme se snažit podpořit partnerství nejen mezi veřejným a soukromým sektorem, ale také další formy partnerství. A díky těmto partnerstvím můžeme nalézt další možnosti financování. Dál jsem se na začátku své prezentace zmiňoval o tom, že realita je ovlivňována modelem, který máme v hlavě. Pokud vím, existuje model, který podporujeme v celé Evropě, a sice sociální model. Právě proto by e, srovnání se Spojenými státy například nebylo vhodné. Myslím si, že přenášet do Evropy to, co se děje ve Spojených státech, by nebylo vhodné pro model, který podporujeme. Pokud přeneseme možná také sociální systém, který funguje ve Spojených státech, v takovém případě by daná transpozice výhodná byla. Každopádně vztah mezi dvěma stranami, tedy mezi zaměstnavateli a odbory, e, mělo, mezi těmito dvěma stranami by, by mělo existovat partnerství. To možná existuje, i když zatím je ještě částečně rozporuplné. A já jsem se na začátku svého příspěvku zmiňoval o tom, že si myslím, že e, řídící představitele malých a středních podniků jsou opravdovými představiteli úspěchu e, průmyslové politiky v Evropě. Co se týče Dače, jedná se o podnik, který vyrábí v Evropě automobily. Chtěl bych ujistit e, europoslance o tom, že Dača právě vytváří, staví továrnu, která bude mít trojnásobně větší kapacitu než ta, která v současné době existuje. Takže myslím si, že Dača se ubírá správným směrem. Ať již se jedná o jakýkoliv členský stát, měli bychom podporovat tento typ přístupu. Měli bychom trvat na produkci, což je pro Evropu dobré řešení. Existují ale také jiná alternativní řešení. Další sektory, ehm, ve, které, ve kterých by Evropa mohla pokročit, tedy takových sektorů je ještě celá řada. A abych zakončil svůj příspěvek, myslím si, že bychom možná měli méně mluvit o našich vzájemných politikách, ale spíše se soustředit o, na pozitivní elementy této zprávy. Například na to, že máme dobrou strategii týkající se produkce. Soustředíme se na to. Samozřejmě musíme se také snažit vyhnout toho, abychom vytvořili příliš komplikovaný model, který by způsobil, že prohloubíme propast. Děkuji. Líbe. Děkuji. Děkuji všem referentům zde eh, na panelu. Eh, vážené kolegyně, vážení kolegové, já myslím, že zcela jasný konsensus, který vyplnul z naší debaty, je eh, to, že musíme všichni spolupracovat, jak a podpořit jak výrobní průmysl, tak i průmysl služeb, tak aby e, vytváření hodnot e, v Evropské unii bylo zachováno, aby byla zachována kvalifikovaná pracovní místa. E, musíme zdůraznit určité aspekty, které jsou obsaženy ve sdělení komise, zejména otázku zapojení sociálních partnerů do této debaty. Já jsem přesvědčený o tom, a jak říkala paní Grostet, že průmyslová politika není pouze politikou průmyslu, ale je to, musí to být evropská průmyslová politika, která se odráží jak na úrovni Evropské unie, tak i na úrovni jednotlivých členských zemí. Musí být jasné, že táhneme všichni za jeden provaz směrem k cíli eh, trvalé obnovitelné eh, průmyslové základny, vytvářející dostatečné množství pracovních míst. Děkuji vám za eh, to, že jste se zapojili do této diskuse a těším se na hlasování v lednu o této zprávě. Dear colleagues, with this... Vážení kolegové, začneme. Zahájíme další část. Vážené kolegyně, vážení kolegové, mám velmi milou příležitost přivítat mezi námi komisařku zodpovědnou za činnost v oblasti klimatu, paní Kony Hedegardovou. Děkuji za to, že přišla do našeho výboru, protože její návštěva v této době, kdy se blíží konference o změnách klimatu v Cancunu, je i pro nás, pro náš výbor, který vedl mnoho diskuzí, v této oblasti velmi důležitou návštěvou. Abych neubíral času, předávám hned slovo paní komisařce, protože její informace pro nás jsou samozřejmě skutečně velmi důležité. Once more welcome in our committee and place for you. Thank you very much, Mr. Tršenovský. Mnohokrát děkuji, pane Tršenovský. Vážení poslanci, jsem velice ráda, že konečně jsme našli čas, který vyhovoval jak vám, tak mě. Opravdu se na to těším. Takže nejprve řeknu něco o těch mezinárodních vyjednávání o změně klimatu, jak žádal pan předseda, ale také doufám, že budeme mít příležitost pro výměnu názorů na aktuální otázky, které spadají do mého portfolia. Nejprve několik slov k situaci, co se týče mezinárodního vyjednávání. V sobotu jsem se vrátila před takzvaného předkopu, které se konalo v Mexico City. Příkop, zasedání před zasedáním kop, je poslední místo, kde se dá vyjednávat ještě před samotnou konferencí. Jak víte, ta konference začíná koncem měsíce a bude probíhat do 10. prosince. Čeho se snažíme na konferenci dosáhnout? V březnu komise navrhla, vzhledem k tomu, že z Washingtonu nevzešlo nic nového, z Pekingu taky ne, ani z celé řady jiných hlavních měst, od Kodaně, to bylo tedy na jaře, navrhovali jsme, že bychom teď měli postupovat obezřetně. Teď se zdá, že s tím všichni souhlasí. Bohužel nejsme schopní do Cancunu dosáhnout právně závazné dohody. Ne proto, že by to Evropská unie nechtěla udělat, tak víte, my jsme byli připraveni podepsat i v Kodani a jsme k tomu stále připraveni. Ale Spojené státy, jak víte, neschválili příslušnou legislativu v Senátu, takže tam to nejde. Nepřišly žádné nové signály z Pekingu a tak dále, a tak dále. Takže se zdá, že je tady velká podpora pro to stanovisko, že do Cancúnu se musíme snažit dohodnout o nějakém obsahovém balíčku. Co to znamená? Snažíme se zjistit, jestli se dokážeme dohodnout na lesnictví, na rámci pro lesnictví, jak zabránit odlesňování. To by se mělo podařit, protože je to jedna z oblastí, kde došlo k velkému pokroku při formálním vyjednávání v Kodani. Totež se dá říct o přizpůsobení a rámci pro přizpůsobení. A také pokud je o technologický rámec. Na tom bychom se měli být schopni dohodnout. Tam se ty názory tolik neliší. Samozřejmě nemusím říkat, že rozvojové, rozvinuté země musí splnit své finanční závazky z Kodaně, co se týče rychlého startu, financování rychlého startu. A z evropského pohledu také chceme vidět určitý pokrok, pokud jde o MRV. Sní to technicky, technické to je. jde o to, jak poměřovat a napravovat to, na čem se dohodneme. Je to klíčové pro celý proces. Nejde to tak, aby se někdo k něčemu zavázal, ale bychom neověřovali, jestli opravdu dělají to, k čemu se zavázali. Takže z politického hlediska jde o zajištění transparentnosti v celém procesu. Jestli si dokážete představit, že ne všechny země budou stejně nadšené z transparentnosti, z toho, že by veřejnosti, mezinárodní veřejnosti ukazovaly všechny čísla a tak dále, takže je to obtížná oblast. Ale je to oblast, kde jsme v Kodaní dosáhli procesu, pardon, pokroku. A teď musíme dosáhnout dalšího pokroku při vyjednávání před Cancúnem. A poslední věc, kterou bych ráda zmínila, se týká trhu s uhlíkem. Jak víte, je to důležité i z evropského pohledu, a také z celosvětového pohledu. Proč musíme například modernizovat systém CDM? A v Cancúnu bychom chtěli dosáhnout vyváženého balíčku. To samozřejmě znamená, že nemůžeme udělat jen ty snadné věci a všechny ty těžké věci nechat být. Musí to být vyvážené. A to se snažíme prosazovat při vyjednávání. A možná, že úplně na závěr bych k tomu vyjednávání mohla říct, že také probíhá diskuze o tom, jestli Evropa bude souhlasit s druhým závazkovým obdobím pod Kyot, podle Kyotského protokolu. V loňském roce, loni na podzim, svět obvinoval Evropu z toho, že chce Kyoto zprovodit ze světem. Mně vždycky připadalo, že to je zvláštní, protože všechny naše vnitrostátní politiky v Evropě vycházely právě z kyotských zásad. Takže proč bychom měli mít zájem na tom, abychom zprovodili Kyoto ze světa? Takže my jsme říkali ne. My jsme připraveni pokračovat. Ale jen za určitých podmínek. Protože ostatní se budou muset také zavázat. To je jedna z podmínek. A některé slabiny stávajícího kyotského systému, a k tomu se můžeme vrátit, je to dost technické, ale jsou tam určité slabiny, které nezajišťují environmentální integritu. A s tím si také musíme vypořádat. Takže ano, Evropa problém není. My jsme podepsali Kyoto, zavázali jsme se, dosáhli jsme toho, čeho jsme se, k čemu jsme se zavázali, dokonce jsme dosáhli víc. Problém nepředstavujeme my, musíme vyvíjet tak i na ostatní. A to my říkáme, a to je podle nás důležité. A k tomu se bude přihlížet. A pak se ptáte, paní komisařko, přijedete z Mexika s vyváženým balíčkem? To vám nedokážu říct. Můžu vám říct, že na tom jednání Prikop se projevilo hodně dobré vůle, konstruktivní přístup, to jsem viděla na spoustě takových zasedání, to je dobré. Ale záleží hlavně na tom, až lidé přijedou do Cancúnu, jestli budou připraveni přistoupit na skutečné kompromisy. A toho se snažíme dosáhnout. A Evropa toho dělá hodně, aby věci posunula dopředu a mohu vás ujistit o tom, že se také snažíme zajistit, že tentokrát Evropa bude vědět, co to znamená mluvit jedním hlasem, že to je opravdu důležité. Nejde jenom o to, že tam budeme, ale Evropa a členské státy musí říkat stejné věci, pokud chceme, aby nás lidé poslouchali, abychom byli schopni ovlivnit vyjednávání. Já myslím, že tolik asi ke Cancúnu. Můžeme se k tomu ještě vrátit v diskuzi. Ale teď bych také ráda zmínila další věci, které spadají do mého portfolia. A já doufám, že to bude zajímat i tento výbor. Máme tady určitá opatření, která se týkají klimatiky, E, změny klimatu, například program Komise 2011. Jedna z klíčových priorit Komise je implementace reformní agendy Evropa 2020 a příslušných vlákových iniciativ. A tam mimo jiné patří iniciativa, která se týká účinnosti zdrojů nebo účinného využívání zdrojů. A abychom tohoto dosáhli, abychom dosáhli nízkouhlíkové budoucnosti, musíme integrovat nejrůznější prvky všechny. Potřebujeme integrovaný přístup. A o to také komise usiluje. Ne, že se každý zabýváme jen svým portfoliem, ale komise jako celek se snaží přistupovat k věcem průřezově. Pracovní program komise na rok 2011 předpokládá, že stanovíme, jak energetika, doprava a prosazování nízkouhlíkové ekonomiky můžeme využít k tomu, abychom do roku 2000 50 transformovali evropskou ekonomiku a tam bude patřit nejenom cestovní mapa pro nízkou uhlíkovou ekonomiku, kterou zpracovaly naše útvary, můj útvar, ale také patří tam Bílá kniha o dopravě a energetická cestovní mapa pro rok 2050. To předloží uh, mý kolegové Ettinger a Kalas. To nejenom posílí naši ekonomiku zítra, ale už teď nám to dává nové příležitosti. Pracovní místa v ekologickém sektoru stoupla o 7 za rok od roku 2000. A je možné, že do roku 2020 bude vytvořen, budou vytvořeny miliony zelených pracovních míst. Samozřejmě je tady ta možnost vyššího závazku než 20% a také otázka implementace dlouhodobé cestovní mapy pro nízkouhlíkovou, nízkouhlíkovou ekonomiku. A to odpovídá tomu, čemu jsme se zavázali na mezinárodní úrovni do roku 2050 snížení o 80-85 samozřejmě v souladu s tím cílem dvou stupňů. Chceme tuto cestovní mapu zveřejnit na jaře 2011. Ukážeme, jak těch cílů dosáhnout a jaké kroky musíme provést ve střednědobém hledisku. A bude to také znamenat, že v tomto dokumentu bude cíl pro rok 2013. Možná, že z hlediska investorů víte, že rok 2020 je za rohem ale investoři v energetickém sektoru a dalších sektorech už teď uvažují dál než rok 2020 a proto je důležité vyslat signál, aby měli představu o tom, jaký bude cíl pro 2030. Já myslím, že to bude také základem pro diskuzi, která teď probíhá o krátkodobých cílech, když víte, kam se musíte dostat do roku 2050 a jaký máte cíl pro 2030 pak je také snadné uvědomit si, že když do roku 2020 budeme sedět se založenýma rukama, hrozí, že pak to budeme mít v těch dalších letech hodně těžké po roce 2020. A teď, jak víte, jsme měli v květnu sdělení o nákladech, o výhodách, o výzvách, pokud jde o cíl vyšší než 20 A teď s jednotlivými členskými státy zkoušíme na úrovni členských států rozpracovat to též, co máme na úrovni evropské, takže členské státy jsou do toho hodně zapojené. Samozřejmě tady je důležitá energetická účinnost a bude zajímavé, co vzejde z parlamentu. Tady je pořád ještě velký potenciál z hlediska energetické účinnosti. A myslím, že je také zajímavé vidět, jestli smysluplným způsobem dokážeme využít zdroje, které máme v rozpočtu Evropské unie abychom ten rozpočet víc zaměřili na naše politické priority. Já myslím, že v našich členských státech je pořád ještě hodně nedostatků, pokud jde o energetickou účinnost, zvlášť v nových členských státech. Takže je pravděpodobnější, že bychom to, co nám členské státy nabízejí, dokázali využít. A poslední věc, kterou bych chtěla říct, nebo pár věcí, se týká měřítek. Já jsem říkala, že budu velmi stručná, ale dokážu si představit, že tento výbor právě tyto věci zajímají. Jak víte, snažili jsme se v Evropě pomoct těm sektorům, které jsou zvlášť zranitelné vůči únikům uhlíku, ztrátě pracovních míst a tak dále. 52 odvětví by z toho mělo být vyloučeno. A souvisí to s tím poměřováním. To byla obrovská práce a já vím, že celá řada sektorů se na vás bude obracet. Já si myslím, že celá řada z nich je teď relativně spokojená. Stá se, že všechny sektory uznávají, že tato věc je obtížná. To neřekla komise, že to má být takto. Původně loni komise navrhovala, že bychom měli prostě mít aukce na všechno. Ale Evropský parlament, já se omlouvám, členské státy a některé sektory dávají přednost tomu benchmarkingu, těm měřítkám a my jsme stanovili určitá kritéria pro to, jak to udělat. Bylo to snadné? Ne. Je to velmi obtížné a velice komplexní. Velice komplexní činnost. Ale já doufám, že pochopíte, že jsme museli být velice důslední, pokud je o to, jak poměřujeme. Nedá se to udělat jedním způsobem pro jedno odvětví a úplně jiným způsobem pro další odvětví museli jsme být alespoň velice důslední u té směrnice. A já doufám, že teď si většina odvětví může myslet, že je to spravedlivý výsledek. Já jsem před letními prázdninami odložila veřejný dialog se všemi odvětvími na několik měsíců, abychom vyhověli co nejvíc sektorům. A stejně to musí odpovídat těm základním principům. A já vím, že to vás zajímat bude. A na závěr jsem ještě chtěla říct, že podle mě je zásadní, uznat, že toto bude spíš technická než politická záležitost. A to, co vezmeme jednomu odvětví, nebo to, co dáme navíc jednomu sektoru, sektoru musíme ubrat někomu jinému. A proto já bych řekla, že bychom se měli snažit nepolitizovat to příliš, protože tady platí podle směrnice velice striktní kritéria a když se jich nebudeme držet, tak budeme mít velké problémy. Já nebudu zacházet do technických podrobností, jenom jsem vám chtěla dát určité základní informace o některých z těch věcí, které se týkají průmyslu. Máme tady určitou historii, která zachází dál, než kde se nacházíme teď. Mohu zajít do dalších podrobností, pane předsedo, ale myslím, že by bylo lepší vyslechnout si otázky. Děkuji paní komisařce nejen za představu o velmi složité diplomacii před Cancunem, ale i o velké strategii pro příští rok a, a mnoha, mnoha odvětví, o které, které tady zmínila. To skutečně byla velmi zajímavá, eh, zajímavá informace pro nás. Do diskuze, protože to je pro nás velkou příležitostí,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 Děkuji. Eh, ano, eh, je to opravdu velmi zajímavé. Eh, paní komisařko, vy jste zmínila program týkající se klimatu a růstu na následující léta a desetiletí to byl i náš, odpovídá to našemu původnímu návrhu týkajícímu se trvale udržitelného Eh, snižování emisí CO2. Eh, proběhla taková vlna evropských lobbystů, a, eh, ale v Evropě musíme my být těmi, kteří zareagují nejrychleji tedy do roku 2020 chceme mít určitý podíl obnovitelných zdrojů energie. A 20 je opravdu velký podíl. Eh, my tady máme iniciativu z vás, eh, zprávu z vlastní iniciativy. Máme tady určité závazné cíle, eh, což je velmi důležité. Nejde ani tak o to, jestli získáme pro ten horní limit většinu. Eh, Čína k prvnímu, eh, první 2011 bude vázána tím 20% cílem a dále potom dalšími čísly. E, co se týče rozvoje, vývoje nových e, metod, e, tam si myslím, že Číňané nejsou dále než my. A Barozo říká, my musíme jednat jako první, ale když si vytváříme závazné cíle, můžeme s Čínou držet krok? Co si o to myslíte? Thank you. Uh, please, colleague, only... Děkuji. Chtěl bych vám vás upozornit, prosím, maximálně tři minuty na otázku, protože jich máme hodně. Takže pan Torms, máte slovo. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych také přivítat paní komisařku. Mám dvě otázky. Pokud eh, je mi, věd, pokud je mi dobře známo, vzdali jsme se několika, nebo Dali jsme několik milionů eur Polsku a dalším zemím, když jsme vyjednávali dohodu v prosinci roku 2008. Je mi velkým překvapením, že dnes tyto stejné země přicházejí zpět a e, v rámci dohod o těžbě z roku 2008 žádají o pomoc, o podporu. Pokud chceme zachovat e, typ eh, dohody Kyoto. Můžete, můžete nám říct, jak je to technicky možné? Jedná se o 60, 70, 80 úspor, které dosáhneme na evropské úrovni. Moje druhá otázka se týká konkurenceschopnosti. V tomto výboru se setkáváme s obrovským množstvím eh, informací z ocelářského průmyslu, e, bank a tak dále. Ti všichni vydělávají hodně peněz v různých oblastech a lobují tedy za 30 Soustředí se na tuto otázku konkurenceschopnosti. Vy jste v generálním ředitelství KLIM provedla analýzy, které se týkaly Eh, množství průmyslových odvětví, které by mohly získat eh, z toho, když naše klimatické cíle budou vyšší. Takže jak byste definovala konkurenceschopnost? Já si myslím, že v tomto výboru máme eh, příliš úzkou definici, která se soustředí na, 6, na to, že 6 až 8 evropského HDP je věnováno na tuto problematiku. A mimochodem, nebereme v úvahu ten širší kontext, nebereme v, v úvahu ostatní eh, společnosti, které se soustředí například na jiné typy technologií a také služby mohou těžit um, z této situace v oblasti klimatických změn. Děkuji. Okay, thank you. Mr. Žadot. Eh, pan Žadot má slovo. Děkuji, pane předsedo, a děkuji paní komisařce. Chtěl bych navázat na to, co říkal můj kolega expertízy, hodnocení, zprávy, to vše existuje a dokazují nám, jak můžeme být ambiciozní v oblasti klimatických změn, v oblasti obnovitelných eh, zdrojů a tak dále, z ekonomického a sociálního hlediska. Otázka, která vyvstává, je následující. Jak můžeme vysvětlit, jak můžeme předat toto sdělení, včetně v rámci tohoto parlamentu, ale také jinde v členských státech, abychom přesvědčili uh, lidi o tom, že tomu tak je členských státech a také v komisi, v parlamentu máme vždy tendenci ustupovat zpět, eh, co se týče ambicí v oblasti klimatických změn nebo ambicí v oblasti energetického přechodu. Zatímco, zatímco nyní můžeme právě nejvíce získat. Co tedy můžeme učinit pro to, abychom přesvědčili naše kolegy a naše členské státy, že všechny studie, které existují, jsou velice konkrétní a důležité? Druhá otázka jak jsme na tom s transparentností financování ze strany členských států? Může se jednat o předběžné financování v rámci vyjednávání před, Kopen, před Kodaní, před Cancúnem. Daří se vám respektovat eh, výchozí dohody? Nacházíme se stále ještě v rámci této logiky a toho se dále ještě týká další otázka – jak hodláte pokračovat, jak navážete na výborné sdělení, které jste vydali před několika měsíci a které sdělovalo o tom, že Evropa e, může přejít na 30%, aniž by to stálo příliš mnoho. Děkuji. Next, Mr. Odi. Další pan Ody, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. A chtěl bych také přivítat paní komisařku. Dnes máme pocit, že celosvětový dialog je poměrně obtížný, ať už se týká komerčního nebo um, ekologického kontextu. Pokud chceme být pragmatičtí a postupit ku předu, je třeba navázat na kyotský protokol. Ten není závazný pro jednotlivé členské státy a nepři, nepřipojili se k němu všechny členské státy, takže musíme jít dále než jenom nástroje, které zatím existují. Mohli bychom například v rámci jednotlivých regionů v Evropě, Spojených státech a tak dále izolovat kontinenty, které se nehodlají připojit k této iniciativě a v rámci e, naší dohody, tedy tam, kde se národy rozhodnou přijat, přijmout určité závazky, stanovit mechanismy týkající se uhlíku. Musíme se také zlepšit, snažit zlepšit e, produkci. E, takže můžeme uzavírat bilaterální dohody mezi jednotlivými kontinenty nebo multilaterální dohody, e, konkrétně například mezi Evropou a Jižní Amerikou. Důležitým právním základem bude to, že v rámci VTO nemáme právo začlenit e, sociální standardy do těchto dohod, ale můžeme sem začlenit ekologické dohody. Mohli bychom vytvořit určité typy zóny volné, volných, ob, volného obchodu, ty by byly kompatibilní s VTO a díky tomu by docházelo k vytváření významných zón e, na této planetě a nemuseli by se jich účastnit úplně všichni, jako například Čína, i když Čína dokazuje snahu spolupracovat. Eh, myslím si, že by to bylo plodnější, než vytvářet globální dialog, který potom není pro někoho závazný. Děkuji. Thank you. Next time, uh, Mrs. Hall. Děkuji, slovo má paní Hall. Thank you. Um, commissioner, I... Děkuji. Já bych se chtěla zeptat tři, na tři otázky. Za prvé, zmiňovala jste se o tom, že financování bude velice důležité. Budeme se muset snažit eh, být úspěšní v Cancúnu v této oblasti. Já jsem si vědoma toho, že první transfer eh, na roky 2010 až 2012 ještě nebyl uskutečněn. Jedná se o 7,5 miliard eur, ke kterým se Evropská unie zavázala. Kdy se tak stane? Toto je rozhodně potenciální překážka eh, pro rozvojové země, které se účastní vyjednávání. Za druhé, jak můžeme ujistit rozvojové země, že Tyto finanční prostředky eh, budou ještě navíc, kromě toho, co poskytuje OED. Některé africké země si například stěžují, že tyto finanční prostředky jsou přidělovány jinak, než by měly. Za druhé, co se týče mechanismu čistého rozvoje, vy jste se zmínila o otázce e, narušení. Můžete to nějak rozvést? Mm, dochází k určitému narušení a v širším kontextu CDM je zaměřeno zvláště na Čínu a Indii. Ale tyto země jsou již poměrně technologicky pokročilé, takže eh, je nepotřebují tolik jako například některé africké země. Já si myslím, že například na Kapverdech došlo k ekologickým problémům a právě na ty by se měly soustředit tyto finanční prostředky. A v neposlední řadě, co se týče 30%, jak nahlížíte na aktivitu rady? Jak můžeme lépe, lépe rozšiřovat naše sdělení v zemích, kde není ekonomická situace uspokojivá? Mm, můžeme, nemůžeme prostě použít těch 20%? Děkuji. Next time, Mrs. Caralio. A slovo má paní Carvalho. Thank you very much, Commission for very... Mnohokrát děkuji, paní komisařko, za velice detailní popis. Já bych se ráda zeptala na něco, o čem se právě mluvilo, CDM. Máme velké obavy ze zkreslování CDM. Protože to bylo nejenom pro projekty, které omezují CO2, ale má mít také vedlejší pozitivní účinky pro rozvojové země. A například v Indii, v Číně, 80-90 povolenek pochází právě z těchto projektů, takže CDM se využívá k převodu z Evropy. A o to nešlo. Samozřejmě pro budoucnost nebo budoucnu bude jednodušší přebudovat CDM, ale zajímalo by mě, co teď. Dá se nějak vyhnout tomu, že tyto povolenky budou v našem systému obchodování s povolenkami? Dá se to nějak udělat? Protože podle mě projekty CDM nemuseli plnit všechny podmínky, všechna kritéria pro projekty CDM vzhledem k těm vedlejším pozitivním účinkům, jako je rozvoj a další věci, které jsou pozitivní pro země, kde budou implementovány. Takže vidíte nějaké východisko? Může se komise s členskými státy nějak vyhnout tomu, že budeme muset přijmout všechny ty povolenky, které pocházejí z projektu CDM? Děkuji. Děkuji. A jako další paní de Castillo. Ano, mnohokrát děkuji, pane předsedo. A děkuji také paní komisařce za to, že mezi nás dnes přišla. Svým jménem a jménem naší skupiny bych vám ráda chtěla poděkovat. Já myslím, že Cancún představuje příležitost vyřešit všechny tyto věci, na rozdíl od Kodaně. S Kodaní se pojila velká očekávání. Teď už stojíme nohama pevně na zemi. A teď budeme vycházet ze skutečných možností, co se týče dosažení našich cílů. Představivost a fantazie jsou všechno krásné věci v určité chvíli, protože věci stimulují. Ale v určitém okamžiku musíme začít uvažovat realisticky, abychom dosáhli cíle. A já myslím, že ty cíle, které byste uváděla, cíle pro Cancún, mnohem víc odpovídají skutečnosti ve světě. Tomu, jak jednotlivé země, zvlášť ti, kteří vypouštějí nejvíc emisí, jsou schopní tyto věci řešit, takže s tím bychom měli být spokojení. A ve stejném duchu, podle mě, musíme být poněkud opatrní, pokud jde o to, kam směřujeme v EU. Paní komisařka říkala, že rok 2020 je téměř za rohem, takže musíme uvažovat o roce 2030. Protože podniky musí dělat předpovědi, musí pracovat na svých strategiích pro rozvoj, takže musí začít už teď uvažovat o roce 2030. by se dalo snad zavést co nejdřív. Upřímně řečeno, já si myslím, že by byla velká chyba, kdybychom v této závažné hospodářské krizi, ve které se nacházíme, kdybychom místo účinnosti přijatých rozhodnutí a zaručení toho, že stanovené cíle budou splněny, začaly najednou směřovat k vyšším cílům a už teď přešly na 30%. Já myslím, že musíme zajistit, že si nejdřív splníme to, co už jsme si stanovili. Já nevím, jestli všechny podniky budou mít tak daleko sáhlé předpovědi. Ty cíle, které si stanovíme, ovlivní i technologický pokrok a je možné, že v určitém okamžiku se dokáže, no, ukáže, že jsme schopni postoupit ku předu ještě rychleji. Protože to, co děláme, musí také vycházet z technologického rozvoje. je také důležité, o čem rozhodneme v mezinárodních institucích a institucích EU. A musí to vycházet z reality, musí to být realistické. A neměli bychom příliš pospíchat a zapomínat na realitu. Systém, který teď máme pro hodnocení toho, co teď děláme, pokud je tedy o dosažení cílu snižování emisí, tam je zásadní zaměřit se na něj spolu s rozvojem dalších nových technologií, které umožní vyšší účinnost z hlediska politik, které budou účinné pro změnu klimatu. Next. Děkuji. Jako další pan Kazi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedu, a děkuji také paní komisařce za její prezentaci. Já si myslím, že bychom neměli zapomínat na to, že pokud eh, nebudeme mít, eh, nemáme globální, nebudeme mít globální systém eh, v oblasti ochrany klimatu, tak nám naše evropské snahy nebudou nic platné. 20%, 30% bez zapojení ostatních trhů, tak to stejně nepovede k tomu výsledku, ke kterému bychom rádi směřovali. A druhá věc. Rád bych také řekl eh, to, že je důležité hledat možnosti eh, v nejrůznějších oblastech. Vy jste mimo jiné eh, mluvila o mm, lesích, o odlesňování a tak dále, i z globálního hlediska a také z evropského hlediska. Já si myslím, že v posledních 20 letech v mé zemi se podařilo zvýšit eh, stupeň zalesnění o 3 až 4 A mm, vzhledem k tomu, že je to evropská země, tak je to velmi efektivní, velmi eh, dobrý výsledek. Dlouhodobo už se ale nemluví o e, další věci, e, o půdě, která by mohla e, zachytávat CO2. Tam máme humus a všechna opatření, která může člověk udělat, to je také hnojivo. Hnojivo může podpořit vázání CO2 do půdy a když se nám podaří o 3 zvýšit eh, podíl humusu v půdě, tak můžeme říci, že eh, to urychlí eh, naše, naše mm, dosahování našich cílů v oblasti CO2. My se tedy zaměřujeme na poškozené půdy. Tady jsme zatím úspěšní nebyli, ale myslím si, že tento aspekt je také důležitý. Rád bych se vás, paní komisařko, zeptal na několik detailů souvisejících s komitologií a mm, s benchmarkingem. Máme průmyslová odvětví s dobrými technologiemi, ale mm, zaznělo tady, že by měl proběhnout benchmarking. To znamená, eh, že eh, bychom měli mít jenom ten primární zdroj energie, eh, zemní plyn a v jiných, jiná odvětví vliv nemají. E, to mě poněkud zneklidňuje, protože to je e, energie, která je, jejíž zdroje jsou mimo Evropu a která e, mm, by mohla uh, diktovat uh, ceny. A, a také to může vést k tomu, že určitá průmyslová odvětví budou převáděna do zahraničí. Uh, Eh, a poslední připomínka eh, k tomu, co říkal pan Turmes. Ehm, my vidíme obrovské snahy eh, Polska v té oblast, oblasti toho, co vychází z Kyoto. A tyhle ty snahy jsou uznávány. A víme ale také, jaké byly náklady, eh, které eh, jsme vynaložili v souvislosti s přistoupením. Eh, já tedy vás prosím, abyste k tomuto všemu přihlíželi. Já jsem sledoval také ten vlak s radioaktivitou radioaktivním odpadem z Francie do Německa. Eh, u nás v Polsku proběhlo referendum, eh, protože eh, my jsme chtěli stavět atomovou elektrárnu a tyhle ty problémy nemáme. Třeba bychom měli, možná, že bychom také měli problémy kvůli nevyzrálé technologii, já nevím, ale eh, ty snahy musíme opravdu poměřovat spravedlivě. Máme tady země, jejichž eh, průmysl se otvírá, eh, promiňte, opírá o černé uhlí a souvisí to zase s určitým množstvím pracovních míst, která chceme také natrvalo zachovat hlasovat. Přečetávám vaše jméno, mě vidze na, na tabelce. To... Já se omlouvám, já jsem špatně přečetl vaše jméno, já jsem neviděl uh, na vaší jmenovku. Další otázku, pan Lange, prosím. Eh, Frau Kommissarin. Eh, děkuji paní komisařce za to, že přišla a za její přehledný úvod já obdivuji váš obrovský optimismus na pozadí stávajícího politického vývoje. To je velmi pozitivní, ale myslím si, že od eh, Kodaně a eh, různých eh, jednání v různých koutech světa jsme nedosáhli žádného pokroku. Od Kodaně podle mého názoru politické a ekonomické podmínky se spíše zhoršily a vlastně skromná legislativa eh, v evropské, eh, promiňte, v Americe eh, jde spíše opačným směrem, čili tady bych byl spíše skeptický a také měnové hm, záležitosti mezi měnová válka mezi Čínou a Spojenými státy, která má obrovské dopady na svobodný, volný obchod, volné obchodování na světových trzích. A Myslím si, že také v souvislosti s prioritou, která je přikládána pracovním místům, eh, dochází poněkud k zanedbávání eh, klimatických eh, cílů. Já jsem tedy skeptický, co se týče zvyšování nebo zostřování našich cílů. Já se ptám, co se podle vašeho názoru od doby Kodaně zlepšilo a co se naopak zhoršilo. A t- moje druhá otázka se týká konkrétní podoby obchodování s emisemi zemi. Vzniká tady celá řada otázek, které musí být rozhodnuty v nejbližší době. Jednak jde o mm, přidělování, o rozšiřování kapacit, o eh, podávání zpráv, o eh, rezervy a tak dál. Benchmarking eh, to tady už zaznělo, ale myslím si, že to musíme vyřešit opravdu širokým konsensem, aby celý ten projekt roku 2020, 2020 2020 nebyl ohrožen. Já se tedy ptám, jak se budete stavět k otevřeným otázkám týkajícím se obchodování s emisemi. Byly všechny, eh, všechny dotazy tady z našeho malého pléna a já předávám slovo paní komisařce. Thank you very much, Mr. Chair. First... Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve bych chtěl odpovědět panu Tomsnovi, který se zmiňuje o té velké otázce. Můžeme být konkurenceschopní vůči Číně? Moje odpověď je ano, můžeme. Zároveň si ale myslím, že Čína se pohybuje rychleji, než si mnozí Evropané uvědomují. To je můj osobní dojem. Když eh, uvidíme, jaké, jaký je příští pětiletý plán, uvidíme, jaké jsou mm, cíle v oblasti energetiky, cíle v oblasti obnovitelných zdrojů. Souvisl- podle toho, co bylo řečeno, bychom měli z čínské strany poprvé získat také nějaké cíle týkající se emisí a e, daní e, souvisejícími s emisemi. Myslím si, že ti, kteří se báli, že jsme příliš ambiciozní v Evropě, e, mohou zjistit, že existuje také riziko ztráty pracovních příležitostí. Já si myslím, že pokud budeme jednat e, nepromyšleně, může to být pravda. Pokud to ale uděláme promyšleně, můžeme se zároveň věnovat energetické bezpečnosti, klimatické změně a výzvám v oblasti inovace. Také bychom si měli uvědomovat, že také může dojít ke ztrátě pracovních příležitostí, pokud nebudeme dostatečně ambiciozní. Když jsme totiž řekli ambiciozní cíle, znamenalo to, že, že jsme podporovali uh, společnosti v oblasti inovace. A já si myslím, že jedna z největších výzev v Evropě je být inovativnější a to proto, abychom mohli zvládat mezinárodní konkurenci. Chtěla bych uvést jeden příklad toho, jak rychle se Čína pohybuje ku předu. Před deseti lety Čína neměla ani jednu jedinou eh, větrnou výrobu na větrné turbíny. Nyní již mají tři takové společnosti a v současné době eh, Mm, obsáhly 50 eh, světového obchodu v této oblasti. Takže z nuly na 50 Já si myslím, že to nám ukazuje, jak moc nás Čína může eh, ohrozit. Toto je tedy jeden z důvodů, proč bychom se tomu měli vážně věnovat. Čína také investuje do jiných oblastí a nyní oznámili, že z, desin, z desetinásobili investice do energetické účinnosti z desetinásobily, takže jenom abyste měli představu o tom, co se děje. Eh, k další otázce budu velice stručná. Rada 14. Eh, října se shodla na tom, že, mezinárodní, že v rámci mezinárodních vyjednávání se Evropa bude snažit eh, zbavit u. V současné době máme 11 miliard tun horkého vzduchu. Pokud eh, povolíme to, že situace bude pokračovat i po roce 2013, znamená to, že to omezí veškeré eh, naše evropské iniciativy do roku 2020. To je tedy obrovský problém a právě proto na mezinárodní úrovni bojujeme za tuto problematiku v Cancúně, abychom se toho zbavili. Dále, pokud se nám podaří e, problém vyřešit, jak eh, se zmiňoval pan Toms, e, budeme muset tuto otázku pře, přepočítat. Takže diskuse o této otázce bude probíhat i v budoucnosti, ale v současné době se musíme snažit eh, tyto přebytky zrušit. Pokud se nám to nepodaří, budeme muset tyto důsledky řešit na, vnit, na vnitřní úrovně. Dále, a co se týče konkurenceschopnosti a těch 30%, jak jsem se již zmiňovala, opravdu si myslím, že pokud eh, to učiníme rozumně, inteligentně, může to eh, může se to stát pobídkou pro inovaci. Záleží to ale strašně na, moc na tom, jak to uděláme. Já si nemyslím, že se otáčíme e, dozadu v této záležitosti. Naše sdělení z května dokazuje, že Evropa dostává svým závazkům, které poskytla na mezinárodní úrovni. To byla tedy jedna část toho sdělení. Druhé, druhá část sdělení se zmiňuje o tom, že Evropa má také své ekonomické zájmy a průmyslové zájmy a právě proto by měla být ambiciozní. Samozřejmě je mi velko, velkým potěšením vidět, že některé členské státy na to reagují a vyjadřují své stanovisko. E, k tomu se ale ještě vrátíme v, e, na jaře. Dále, jak můžeme posílit naše sdělení e, světu já si myslím, že jedním z našich nejvýznamnějších spojenců v této oblasti je právě průmysl. Myslím si, že obchodní sektor si stále více uvědomuje, že to, co se děje nejen v Číně, ale také v Koreji, v Brazílii a jinde, je důležité a my bychom se neměli se situací spokojit. Já si opravdu myslím, že právě my to tak chápeme. Uvedu vám jeden příklad. Tento čtvrtek proběhne zasedání a celý den bude zasvěcen názorům e, zástupců velkých podniků e, a bude se mluvit o ekologickém růstu. To by se ještě před několika lety nemohlo stát, takže myslím si, že věci se opravdu hýbou. Dále zde zazněla otázka o transparentnosti a financování. K tomu bych chtěla pouze říci, ano, e, toto financování bude naprosto transparentní. V Cancúnu Evropa řekne, kdo přesně co dělá, komu dáváme peníze, a otázka je, zda my tyto finanční prostředky budou eh, stoprocentně přídavné. Ze své vlastní zkušenosti mohu říci, že rozvojové země upřednostňují to, abychom čestně řekli, eh, co sem spadá a co sem nespadá, místo toho, abychom věci příliš zobecňovali. Pan Ody se ptal na ten proces v OSN. A já jsem měla, jestli jsem měla dojem, že to bylo obtížné, ano, určitě. A dá se najít nějaký další způsob, já vím, že jste se ptá i na další věci, dá se třeba dělat na základě bilaterálních dohod. To děláme s Čínou, s Indií, s dalšími. Změnil jste Jižní Ameriku, Mercosur. Tam komise řekla, že když se bude vyjednávat o dohodě o obchodu s Mercosurem, tak životní prostředí do toho bude patřit. To byla závažná součást diskuzí v komisi a o to se snažíme. Ale jen jsem chtěla říct, že současně stejně budu tvrdit, že je v zájmu našich podniků v Evropě, abychom se pokusili o dohodu v OSN. Všichni vidí slabiny systému OSN. To není těžké. Mnohem těžší je říct, jaké by mohlo být alternativní fórum, kde by byly pro všechny stejné podmínky. Takže jsou tady i ta rizika, nebo pardon, důvody, proč bychom měli usilovat i o mezinárodní vyjednávání. A pak tady mám ještě otázku, myslím, že už jsem odpověděla, to financování rychlého startu a 2,4 milionu na tento rok. To se udělá, pak ještě budeme mít podrobnější materiál do Cancúnu, takže to všechno budeme vědět. CDM, máte naprostou pravdu, ten systém je zkreslený a proto, jak víte, komise zvýšila HFC 23, o tom mluvila i paní Kavaliu, a teď uvažujeme o tom, co s tím. Jde o řadu problémů a jeden z nich, současně když dáváme peníze Indii a Číně, a zvlášť Číně, pokud je o HFC 23, je to ještě horší. Dáváme jim v podstatě perverzní motivaci k tomu, aby dál produkovali HFC 23 mají perverzní motivaci pokračovat v tom, protože z toho mají peníze. A to je začarovaný kruh, ze kterého bychom se měli snažit dostat. A proto jsem žádala naše útvary o návrhy, jak tomu zamezit. A také obecně řečeno, měli bychom reformovat systém CDM. Ano, je to pravda. Do roku 2000 bylo 500 projektů, 95% jde do pěti rozvojových zemí, které jsou na tom dobře. Jenom 52 projektů z těch 2,5 tisíc jde do Afriky. 17 do Jižní Afriky, to znamená, že zbývá 35 na celý africký kontinent. Samozřejmě ten systém musíme reformovat. A snažíme se o to tak, abychom měli větší sektorovou spolupráci s nově vznikajícími ekonomikami a pak, abychom modernizovali a trošku zjednodušovali ten obyčejný mechanismus CDM, aby to bylo mnohem atraktivnější, aby bylo atraktivnější investovat do těch méně rozvinutých zemí. O to se snažíme. A já myslím, že už jsem mluvila, vy jste se ptali na těch 30%, já myslím, že tam došlo k určitému pohybu. Víte, že Británie, Francie, Německo i Finsko říkali možná ne 30, možná 25. Dánský premiér říkal 30% jednostranně, objevují se ostatní. A já myslím, že například v našich některých nových členských státech si opravdu uvědomují, že tam mají velký potenciál z hlediska energetické účinnosti. A velká věc u energetické účinnosti je to, že když to děláte správně, může to také vést k vytváření velkého počtu no, no, místních pracovních míst v době, kdy je právě potřebujeme. A proto jsem mluvila i o rozpočtu jako o jedné možnosti, jak zajistit větší atraktivitu pro přímé investice v této oblasti. Paní Kastely, tady Vy jste mluvila o realistických cílích pro Cancún. Já myslím, že tam došlo k nedorozumění. Já jsem neříkala, že bychom v roce 2020 nebo tomu bychom neměli věnovat pozornost. Já jsem říkala, že pak máme ještě cíl pro 2050 a proto je logické, že potřebujeme mezikroky. Tady máte 2020, tady 2050. Jak dosáhneme toho snížení? A už teď některých odvětvích bude velice zajímavé vědět, kde na tom, nebo kam se dostaneme do roku 2030. To neznamená, že bychom se neměli hodně zaměřit na to, co se stane v roce 2020. Ale vezměte si například eh, dopravní strategie pro další desetiletí. Tam je samozřejmě velmi podstatné vědět, jaký cíl budeme mít pro rok 2030. Když budete investovat do nějakého energetického plánu, to též platí taky. A já myslím, že podniky by byly velice rády, kdyby byly schopné předpovědět nebo věděli, že v roce 2020 se to všechno nezastaví, ale bude to pokračovat dál. A k tomu bych ještě dodala, že Spojené státy v té kodaňské dohodě stanovili cíl sami pro sebe pro rok 2025 nejenom pro rok 2000, a také pro rok 2030. Takže oni už uvedli, jakou cestou se budou ubírat. A potom v roce 2020 to jde docela hodně rychle nahoru. Pak pan Křič z Polska Samozřejmě, stoprocentně souhlasím. Evropa to nedokáže sama. A proto se tolik snažíme dosáhnout mezinárodní dohody. A jenom jsem chtěla zmínit jednu věc. Někdy se člověk v tomto výboru asi říká, jestli je to vůbec k něčemu, když Evropa jde na čele, když se snaží stát v popředí. Před dvěma, třemi lety jsme byli v podstatě sami v celosvětovém měřítku. Sami jsme si stanovili cíle. Měli jsme ten klimatický energetický balíček. V předvečer Kodaně stanovilo nové cíle Rusko i Japonsko a řada zemí vůbec poprvé stanovila vnitrostátní cíle. Nebyly to malé země, ale velké ekonomiky jako Brazílie, Indie a nakonec i Čína, Korea, Singapur, Indonésie, Jižní Afrika. Mohla bych jich uvést hodně, Mexiko. Hodně zemí G20 vůbec poprvé stanovili vlastní domácí cíle. A to je velký krok vpřed. Z pohledu konkurenceschopnosti, z pohledu evropských podniků, je to opravdu zásadní. Já souhlasím s tím, že uhlík je důležitá věc. Jedna z podmínek pro ten náš další závazek je právě to, to znamená, jak vylepšit to, co nazýváme těmi pravidly pro ukládání uhlíku do, do půdy. A poslední věc, pan Křič, zemní plyn a ta měřítka, jak jste říkala, aby to bylo úplně jasné, směrnice, kterou se musíme řídit my v komisi, prostě neumožňuje zohlednit různé typy paliva. To není povoleno podle směrnice, které se musíme řídit, kterou se musíme řídit. A poslední věc, myslím, že na některé věci pana Langeho už jsem odpověděla, samozřejmě souhlasím s tím, že prioritou musí být vytváření nových pracovních míst, ale také chci říct, že Evropa má dlouhou historii, 30 letou historii v environmentální oblasti a ukazuje, že když stanovíme standardy, přijmeme opatření, pokusíme se o ambiciozní přístup, dostáváme se také do popředí a teď vyvážíme řešení pro vodu, pro vzduch, máme čistější auta než mnozí další a tak dále. Takže není to tak, že ekonomika, pracovní místa a životní prostředí budou v rozporu. Když se to udělá inteligentně, určitě dokážeme splnit obě přání. A pak naposl- jako poslední jste se ptal, co se ukázalo od Kodaně, co se osvědčilo od Kodaně. Já myslím, že je celá řada zemí, které si uvědomili, že když nedosáhneme pokroku v Cancúnu, hrozí, že proces v OSN ne formálně odumře, ale bude to tak, že ty nástroje už prostě nebudeme mít. A proto si myslím, že řada rozvojových zemí bude věnovat velkou energii i v Mexiku spolu s Evropskou unii tomu, abychom se pokusili dosáhnout ambiciozního výsledku, konkrétních rozhodnutí, protože, jak jsem říkala, je snadné představit si ty obtíže s procesem OSN, ale mnohem obtížnější je představit si, co bychom mohli mít místo toho. Zatím Čína a Indie odmítali mluvit o klimatu na G20. Rozvojové ekonomiky tam nejsou. Oni jsme viděli, že G2 to má svá omezení, pokud je o výsledky. Oni se hodně snažili. Ale z těch čínsko-amerických setkání toho moc nevyplynulo, takže Všichni to uznáváme a je v zájmu všech, abychom pokračovali v mezinárodních vyjednáváních. Podaří se to? Upřímně řečeno nevím. Vím, že my v Evropě uděláme všechno, co bude v našich silách, abychom postoupili kupředu. A já myslím, že jedna věc, která se možná nezměnila, ale která se ještě posílila od Kodaně, je to, že podniky to chápou. Že když nebudeme mít mezinárodní dohodu, tak jim hrozí, že budou mít desítky různých systémů. A to naše podniky samozřejmě nechtějí. Rozhodně by chtěli, abychom vytvořili rovné podmínky pro všechny. Děkuji, paní komisařko. Ještě jednou, že jste přišla do našeho výboru. Byla to skutečně pro nás, myslím si, pro všechny velmi zajímavé. A upřímně řečeno, nevždy při návštěvách komisařů slyšíme tak konkrétní odpovědi a tak konkrétní slova, takže skutečně děkujeme a přeji, já za sebe a myslím, že i za kolegy přeji hodně energie, která vám nechybí a hodně pevných nervů pro vyjednávání velmi složitých diplomatických věcí v Cancunu. Thank you very much. Thank you once more. Thank you for I having hope me here. next Thank time. You. Thank you. Thank you. Thank you. It's a pleasure being here.